Dear colleagues, I think we should start. Vážení kolegové, myslím, že bychom měli začít. A já přejdu do Němčiny. Kolegyně und Kollegen. Milé kolegyně, kolegové, všechny vás srdečně vítám k našemu dnešnímu jednání. Ještě nás tady příliš mnoho není, alespoň co se týče poslanců. Ale vzhledem k tomu, že máme dosti nabitý program, tak bychom měli zahájit naše jednání. A samozřejmě, kdo přijde pozdě, sám sobě škodí. Nejdříve tedy sdělení předsedkyně. Ne, nejdříve bychom měli schválit pořad jednání. Můžeme ho schválit v té podobě, v jaké jste ho dostali? Máte nějaké námitky nebo chcete něco rozšířit? Zjevně tomu tak není. Takže náš pořad jednání je v této formě schválen. A nyní se dostáváme ke sdělení předsedkyně. Tlumočení máme v následujících jazycích francouzsky, německy, italsky, anglicky, řecky, španělsky, česky, estonsky, maďarsky, polsky, bulharsky a rumunsky. Tak jako vždy, toto jednání je přenášeno na internet, to vám připomínám. A chci ještě připomenout, že závěry koordinátor z 10. října 2017 byly zaslány 12. října všem členům a budeme je považovat oficiálně za schválené, pokud do 16. října žádné námitky nebudou předloženy. Takže po těchto organizačních informacích musím bohužel opětovně se zaměřit na jeden smutný bod. Víte, že malská novinářka, 53-letá novinářka Daphne Caruana Galicia, která se zabývala zvláště případy korupce a která také se účastnila vyšetřování Panama Papers, bohužel v pátek byla, eh, pardon, v pondělí byla zabita v rámci bombového atentátu. Máte překlad? Máte tlumočení, prosím? Česká delegace, slyšíte nás? Francouzštinu nemáte. Teď to funguje. Dobře, tak já to ještě zopakuji, protože ten bod je velmi důležitý po těchto organizačních informacích musím bohužel hovořit o smutné záležitosti. Víte, že 53-letá malská novinářka Dafne Caruana Galicia, která se zabývala zvláště případy korupce a která se výrazným způsobem také účastnila odhalováním případu Panama Papers, se stala obětí v pondělí bombového atentátu. Je hrozné, že takovýto barbarský akt se odehrál v členském státě Evropské unie. To je jenom, nejenom úděsné z hlediska lidského osudu, ale je to také útok na svobodu tisku Jehož úkolem je se zabývat investigativní žurnalistikou. Musíme tedy výrazně odsoudit tento čin, vyjasnit tento čin, chceme také vyjádřit soustrat rodině a byli bychom rádi, kdybychom uctili památku této ženy minutou ticha. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky. Jak možná všichni víte, 13. října byla bývalá francouzská ministrině kultury Audrey Azoulay zvolená generální tajemníci UNESCO. 10. listopadu bude potvrzena v této funkci. A jménem našeho výboru bych ráda paní Azulaj poslala blahopřání a také ji pozvala na některé příští zasedání. Víte, že její předchůdkyni jsme také měli na našem výboru. Další bod. Vystoupení USA z UNESCO koncem eh, tohoto roku. Důvodem je eh, jaksi údajně protiizraelská předpojatost. A dále je to také vystoupení Izraele. Samozřejmě existuje částečně oprávněná kritika UNESCO, nicméně lituje hluboce, že odcházejí tyto dva státy. A jako předsedkyně tohoto výboru chci zdůraznit, jak nešťastné je toto vystoupení z UNESCO v tuto dobu, kdy UNESCO a jeho činnosti jsou velmi důležité na globální úrovni. UNESCO přispívá také k míru ve světě a snaží se zachovat naše kulturní dědictví. A to je poslání, kterému by se nikdo neměl vyhýbat. Není tady žádná jiná alternativa než konstruktivní dialog v UNESCO, takže bych byla ráda, kdyby nám nová generální tajemnice sdělila, jakým způsobem si představuje další vývoj UNESCO a jaký dopad bude mít vystoupení těchto dvou zemí z UNESCO. Je nutné hovořit o těchto bolestných záležitostech a musíme také zjistit, jakým způsobem chce zajistit fungování UNESCO a jak se bude snažit konflikty řešit a budovat určité mosty v rámci UNESCO. Myslím si, že musíme mít konstruktivní a zároveň kritický dialog. To je ta správná cesta. Já se těším na tuto příští diskusi s novou generální tajemnicí. Mezitím jste si jistě všimli všude to vysí v Evropském parlamentu, jsou to ty plakáty na udělení eh, filmové ceny. Víte, že se to odehraje eh, v Evropském parlamentu ve Štrasburku v listopadu a prakticky až do 11. května máme tady tři konkurenční filmy, které se ucházejí o tuto cenu. Je to 120 BPN, Robert Campio z Francie, dále Amanda Kame, to je koprodukce Švédsko, Norsko, Dánsko, první dílo a Western Valeska Gizebach, to je koprodukce Německo, Bulharsko, Rakousko. Tito tři finalisté jsou samozřejmě z hlediska žánru velice různorodí. Ten první film vlastně sleduje skupinu aktivistů, která se snaží eh, zasadit se za boj proti AIDS ve Francii. Tento film již vyvolal velký zájem také v Cannes. Amanda Kernens, to je první dílo. Je to příběh eh, člověka, který vlastně má sny o jiném životě a musí řešit rasismus. A Western Gisela Kastrbach vypráví e, příběh stavby vodní elektrárny v Bulharsku a dále také e, otázku imigrace a vůbec e, přistěhovalectví. Takže všechny tyto filmy byly vybaveny titulky 24 Eh, jazyky z Evropské unie, takže bude možné eh, si vybírat. Vítěz bude mít pak možnost, jak si eh, dále veřejně šířit tento film. Ještě bych za náš výbor chtěl a požádat všechny členy, aby tyto filmy sledovali a aby se snažili i ostatní motivovat. Jako členové tohoto výboru jste vlastně eh, také těmi privilegovanými, kteří dostanou eh, tyto filmy v DVD, takže budete moci se s nimi seznámit. Každý člen eh, může také shlédnout tyto filmy na vyžádání. U Lux sekretariátu musíte o to požádat a Můžete si je potom prohlédnout. Jsou vybaveny tedy těmi titulky ve 24 jazycích. Také v Lux divadle můžete shlédnout tyto filmy. Víte, že promítání začalo v pondělí. Bude to probíhat od 6. do 10. listopadu také. Takže od října až do prosince budeme promítat tyto filmy asi na dvoustech místech. Dále budou jaksi šířeny informace, které najdete také na příslušných stránkách www.luxprice.eu. E Dále 8. listopadu v muzeu v Amsterdamu bude také tato filma promítnuta, budou tam také herci, bude tam živá diskuse k tomuto filmu a tento formát bude eh, se konat také v osmi dalších eh, lese, eh, zemích. Také v Bruselu 10. listopadu bude tato prezentace probíhat a dále tyto filmy budou promítány v různých kinech Evropy a bude možné diskuse sledovat také prostřednictvím Twitteru. Do 13. Mm, listopadu musíte hlasovat pro váš oblíbený eh, film. Opět můžete hlasovat na příslušných webových stránkách úterý 14. listopadu se odehraje ceremoniál vyhlášení vítěze ve Štrasburgu, pak bude e, tisková konference s novináři z 28 států a koktejl, na který budete všichni srdečně pozváni. Já jsem ráda, že několik kolegyň a kolegů využívají těchto filmů také proto, aby zorganizovali svoje vlastní aktivity a akce. Čím dál více delegací Evropské unie také využívají tyto filmy jako nástroj diplomacie. Například na Islandu máme promítání těchto filmů a také ve Washingtonu. Mnoho jiných neevropských zemí se nás začínají dotazovat na tyto filmy a já myslím, že to je velmi dobrý signál, který souvisí s touto filmovou cenou, na kterou upozorňujeme i ostatní státy. Mnohé, mnohé informace jsou také uvedeny ve filmografii. Dále tyto filmy se budou eh, také prezentovat na jednotlivých festivalech. Budou prezentovány také žákům a dalším mladým lidem v průběhu roku. V této souvislosti je nutné také připomenout, že diváčky a diváci po 30. Eh, lednu příštího roku budou také hlasovat a vyhlásí se vítěz diváků v Karlových, eh, v Karlových Varech. A vítěz potom bude vyhlášen. Takže je dobré si prohlédnout tyto filmy, dávejte pozor na to, který správně vyberete. A 9. Eh, listopadu paní Pak bude jako koordinátorka, paní Gebhardt je příslušná místo předsedkyně a já se sejdeme společně zde a pokusíme se o politické sjednocení našeho přístupu k tomu této ceně v budoucnosti. Často jsme o této záležitosti hovořili zde a také mezi koordinátory. Takže Možná budou nějaké novinky, které vzniknou v souvislosti s tímto jednáním a já vás o nich budu informovat. Také jste si jistě všimli, že máme určité technické problémy, které řešíme už několik dnů. E, souviselo to také s podáváním našich pozměňovacích návrhů. Byly tady větší problémy ohledně výpočetní techniky a zatím není jasné, kdy budou tyto problémy odstraněny. Samozřejmě, že to má dopad také na naše lhuty podávání pozměňovacích návrhů. My vás urychleně budeme informovat, kdy bude opět tento systém výpočetní techniky plně fungovat a budeme vás informovat o Eh, lhutách pro podávání pozměňovacích návrhů. Co se týče eh, sboru Solidarity, tady máme určitý tlak. Prosím vás, abyste eh, již připravovali svoje pozměňovací návrhy ještě dříve, než budete vědět lhůtu, protože jakmile bude tento systém fungovat, tak je nutné tyto návrhy na změny okamžitě předat a pak je musíme také okopírovat v tomto systému. To nám ušetří čas, pokud je už budete mít k dispozici a budeme moci potom eh, přistoupit také k hlasování. I tato lhuta možná se bude muset změnit. Takže prosím vás, nenechte se odradit těmito technickými problémy. Připravte už svoje pozměňovací návrhy a jakmile bude tento systém fungovat, eh, předložte tyto pozměňovací návrhy. My vás budeme okamžitě informovat, jakmile budeme vědět, kdy tento systém bude opět v pořádku, tak abyste mohli zavčas podat tyto pozměňovací návrhy. A ještě na závěr, a to už je moje poslední informace, bohužel dnes musím oznámit, že někdo odchází, Caroline Scott, poradkyně je tady popr- pos- naposledy, jde zpět do Spojeného království, kde bude dále pracovat. My jsme nevždy byli za jedno, ale myslím si, že ta spolupráce byla vždy dobrá a konstruktivní a myslím si, že jménem všech kolegyň a kolegů jistě z oblasti eh, různých politických skupin eh, ti mohu poděkovat za tuto práci zde parlamentu a přeji ti mnoho štěstí v budoucích pozicích. A srdečné díky a přejeme vše nejlepší. Takže myslím si, že si zaslouží tento potles. A nyní se dostáváme k našemu pořadu jednání, po té, co toto sdělení bylo poněkud delší, takže se dostáváme k bodu 3. A to je studie ohledně modernizace vysokoškolského vzdělávání. Víte, že v únoru jsme žádali o tuto studii. Tato studie je nyní eh, vypracována a může být prezentována. Já zde vítám pana Benda Vechtera ze Združení Academic Cooperation Association, který nás seznámí s hlavními body této studie, eh, o které budeme jistě i na budoucích schůzích hovořit v souvislosti se zprávou Kristýny, která se týká modernizace evropského vysokoškolského vzdělání. Máte 10 minut na to, abyste prezentoval tuto studii a pak budeme mít ještě otázku, eh, čas na otázky a odpovědi. Pane Vechter, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Když dovolíte, já budu hovořit eh, anglicky, protože studie byla zhotovena v angličtině. Takže i svým způsobem se mi myslí v angličtině lépe. Minutes. V následných deseti minutách vás seznámím s nejdůležitějšími body studie, kterou jsme provedli na vaši zakázku výboru KULT. Týká se toho, že v roce 2017 eh, vznikla nová agenda za modernizaci vysokoškolského vzdělání. A vlastně už první jste byla v roce 2011, takže už je to vlastně druhý pokus. Je to taková, je to taková obnova nebo obnovení revize Vzhledem, eh, nebo co se týče struktury této prezentace, tak je to velice jednoduché. Za prvé, řeknu vám něco o účelech této studie, za druhé se dostaneme k hlavním zjištěním a nakonec vás seznámím s několika doporučeními, která jsme vypracovali nebo navrhli pro vaši potřebu. Takže za prvé, jaké byly cíle, účely této studie? Prvním cílem je provést analýzu rozvoje politických koncepcí, a to od roku 2011, kdy bylo zveřejněno sdělení Komise o modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Chceme zjistit, eh, k čemu došlo v této době, jaké iniciativy vznikly a jak jsme také pokročili v těch eh, klíčových indikátorech. Za druhé, schrnutí nejdůležitějších úspěchů případně i e, vypíchnutí nedostatků v těch jednotlivých politických e, opatřeních, která měla e, dosáhnout cílů sdělení z roku 2011. Mimochodem chci říci, že to sdělení z roku 2011 obsahuje také různé priority, které vznikly už mnohem dříve. Takže sice stále odkazujeme na to sdělení z roku 2011, nicméně Například ten hlavní cíl dosáhnout toho, aby 40 osob získalo vysokoškolské vzdělávání, tak to je vlastně cíl, který, exist, který byl stanoven už v roce 2003 nebo 2004. Za třetí, chceme také vyhodnotit eh, tu takzvaně obnovenou agendu modernizace vysokoškolského vzdělání která je tedy na rok 2017, takže opět se chceme soustředit na, ta, na úspěchy i na neúspěchy, pokud tam jsou, ale většinou tam také některé jsou. No a nakonec tedy ještě tak doporučení pro výbor pro kulturu a vzdělávání. Teď se dostávám k hlavním zjištěním naší studie. Když jsme porovnávali ty dva dokumenty, to znamená dokument z roku 2011 a dokument 2017, eh, tak jsme zaznamenali, Eh, změnu zaměření. Eh, v roce 2011 tam bylo zaměření na takovou zaměstnatelnost eh, těch absolventů, když to, ten, ta nová obnovená agenda spíše hovoří o tom, že je potřeba vyrovnat se s obecnějšími societálními výzvami. Ten nový návrh je vyváženější, také mm, složitější, propracovanější. Pokud to, můžeme to porovnat třeba i s některými jinými studiemi z, tě, z tohoto období, je zde, vel, je zde velké očekávání a také, ale je to poměrně všechno velice složité. Je tam takových 12 eh, oblastí politických koncepcí, na které se soustředilo sdělení komise. A tam ve všech těch eh, oblastech se zvyšuje očekávání z eh, pro vzdělávání. Takže zatím ještě je, mm, jsou to oblasti, kde zatím jsme nedosáhli toho největší, těch největších cílů. Co se týče cílů z dělení 2011, takže nejdůležitější cíl byl tedy, aby 40 eh, osob mělo vysokoškolské vzdělání asi v roce 2008 to bylo 31%. A teď je to číslo 39,1% takže, pardon, 39,9%, takže jsme poměrně blízko tomuto cíle. Neznamená to, že úplně všechny země by se k tomu cíli dostávaly stejným tempem a ani zde není eh, rovné, vlastně rovná situace mezi muži a ženami, protože vlastně ženy nebo dívky dosáhly už toho cíle dříve, což vás možná eh, nepřekvapí. No a ještě v roce 2011 byly také stanoveny cíle, které se týkaly snižování počet osob, které nedokončí školní docházku nebo předčasně od, eh, odejdou se, středově, se vzdělávacího vzdělávání. Takže v roce 2009 to bylo 15%, nebo téměř 15%, v roce 2016 to je 10,7% a možná, že úplně nejnovější číslo vás bude zajímat – Eh, pak je tam ještě cíl, eh, boloňský cíl 20% mobility. Zatím ještě nemáme opatření, kterými to, by to šlo všechno měřit přesně, ale určité studie, které se tomu přibližují, říkají, že asi 9 členských států už má to procento mobility vyšší, ale pak jsou zde ještě země, které naopak zase mají to, cí, to číslo mnohem menší. Ale ani tyto cíle nejsou nedosažitelné. Teď trošku zrychlím, abych se vešel do časového limitu. Došlo k pokroku také v schromažďování a analýze eh, relevantních údajů, také v různých eh, v různé výměně osvědčených postupů a učení navzájem, takzvané peer learning. Schromažďování údajů je velice důležité, protože pokud nemáte k dispozici údaje, tak je dost těžké něco měřit a pokud tedy to nemůžete měřit, tak je vůbec těžké říct, jak ta situace vypadá. Je důležité, aby byly k dispozici údaje a to údaje vysoce kvalitní. Vidíme, že agenda eh, z roku 2011 eh, je zachována i v tom programu 2017, je tam kontinuita. Je tam tedy stále to zaměření na zaměstnatelnost, ale už to není tak hlavní. Je tam e, nicméně stále konsistence, kterou potřebujeme v politických koncepcích. Nicméně pak se ptáme, zda je to také inovativní, ta nová agenda. Máme pocit, že tam je poměrně dobrá rovnováha mezi těmi novými prvky a mezi zachováním kontinuity z toho staršího programu nelze měnit, nebo není dobré, aby se ty cíle měnily každé 3, 4, 5 let, ale někdy je dobré po určité době je přeskoumat. Také vidíme, že stále zůstává před, eh, zaměření na takzvané předměty STEM, plus je tam ještě A jako art. A vidíme, že je to v tomto sdělení stále ještě poměrně silné, a možná by to mělo ustoupit ve prospěch větší eh, multidisciplinarity. Také vidíme, že jsou zde vyšší, oček, vyšší očekávání na, na vysokoškolské vzdělávání v tom novém sdělení, ale vlastně neočekává se více investic. Takže vlastně chceme více od vysokoškolského vzdělávání, ale eh, očekáváme, že jim na to stačí méně financí. A také jsme zaznamenali, téměř eh, naprostou absenci internacionalismu. Teď se dostávám k doporučením a tím už se chýlím k závěru této studie. Sdělení velice správně tlačí na to, aby zde byla vyšší centralizovanost eh, učení a také, aby se posilovala aby se posilovala eh, excelence ve výuce, aby vlastně výuka nebo mm, výuka nebylo něco na okraj, aby to bylo v centru našeho zájmu. Dále, co se týče financování, je očividné, že ty mm, nedostatečné finance, které chybějí k tomu, abychom dosáhli cílů Eh, musí být nějak doplněny. Mm, to se lehce řekne, ale je to těžké, protože se, se na to musí rozhodnout členské státy. Za třetí, internacionalizace. V budoucnu by to měla být eh, integrální součástí takových sdělení. Nejenom kvůli tomu, že to je důležité, ale také proto, že je možné prokázat, že internacionalizace systematicky přispívá k plnění všech cílů tohoto sdělení. Za čtvrté, silně prosazujeme více eh, multidisciplinarity, ještě více, než o tom hovoří to nové eh, sdělení. A chceme také větší diverzitu, než se pouze úzce soustředit na ty předměty STEM. A za páté, Navrhujeme, abychom, nebo aby vy zde v Evropském parlamentu i v komisi jste se více zaměřili na vizibilitu, na to, aby se o tom více vědělo, mm, protože mám pocit, že třeba tyto dokumenty četlo asi 10% osob, které by se k tomu, nebo které vlastně by se o tom měly eh, mm, vyjadřovat politicky, ale nedostává se to úplně k tomu cílovému publiku, tyto dokumenty a tyto návrhy. Srdečné díky, pane Vektr, za eh, toto stručné, ale velmi jaksi výmluvné vystoupení. Nejdříve dám slovo paní Kristina Libacka, to je naše zpravodajka za tuto zprávu, kde se nejedná jenom o vysoké školy, ale celé eh, vyšší vzdělávání. Máš dvě minuty, Kristino. Já odniosę ještě jednak do tego. No, děkuji. Já se budu odkazovat na analýzu, kterou provedl náš host. Chtěla bych eh, vám poděkovat za toto přednesení a když dovolíte úvodem několik poznámek z mé strany. Za prvé, já jsem upřímně velmi ráda, že konstatujeme vyšší procento adaptability vyššího školství, které se přizpůsobuje potřebám trhu práce. Chci ale zdůraznit, že eh, vysoké školství eh, musí odpovídat eh, holistickému přístupu. Celý cyklus školství vlastně začíná od mateřské školy a vede dál Eh, cílem vzdělávání není vytvořit pracovníka, ale vytvořit člověka se všemi těmi schopnostmi reagovat na potřeby, eh, umožnit seberealizaci a tak dále. Takže je sice dobře, že se radujeme, že eh, se Eh, vyšší školství lépe přizpůsobuje trhu práce, ale myslím, že nesmíme zapomínat eh, také na ostatní potřeby, potřeby, které jsou holistické povahy. A také jsem ráda, že zdůrazňujete důležitost eh, boloňského procesu. Vytvoření které by se snažilo jaksi odpovídat určitému středu, to není e, to tež, není to vždy takto racionální a neodpovídá to vždy všem různým stupňům e, boloňského procesu. E, takže první stupeň odborná příprava, druhý stupeň vyšší školství, Jestliže studia, která trvají pět let, se prostě rozdělí na dva plus tři roky, tak to je takový automatický přístup a není to racionální. Myslím, že je třeba se zabývat i otázkou obsahu těch různých etap boloňského procesu. A ještě jednu věc, skoro jsem na to zapomněla. Velice mě trápí, že tady je velmi vysoké procento nedokončení studia na vysoké škole. Je to zhruba 15 Myslím, že lékem na tento jev by bylo mnohem větší individualizace práce se studenty. Dnes si to můžeme dovolit díky novým technologiím. Ve své zprávě si tedy dovolím navrhnout kolegům, Právě taková personalizace, individualizace procesu vzdělávání. Zcela souhlasím s tím, že je třeba vzdělávání dát náležitou eh, úroveň úctu. A musíme v tomto směru také myslet na učitele a na jejich odbornou přípravu. Ano, souhlasím s vámi, tady je zapotřebí multidisciplinarity. Je třeba klást důraz na rozmanitost vysokého školství a myslím, že je také třeba hovořit o prostoru pro vzdělávání a ne pouze o e, zařízeních. Děkuji, Helga Trügel. Helgo. Ano, děkuji za tuto prezentaci, považuji za velice zajímavou a mám tři otázky. Říkáte, že musíme zvýšit excelenci výuky. Myslím si, že to je spojené s boloňským procesem, ale víme, že v našich zemích, zejména v Německu, nevím samozřejmě, jak je to v ostatních členských státech úplně přesně, ale v mnoha zemích panuje kritika vůči boloňskému procesu. Ehm, zajímá mě, zda byste tedy doporučoval, abychom usilovali o zvyšování excelence, ale v propojení s boloňským procesem. A co máme eh, říkat lidem, kteří jsou váhaví a kteří e, si nejsou jistě, zda máme pokročit s internacionalismem, ale přitom to souvisí s globalizací, s digitalizací a pokud nebudeme otevřeni, tak budeme ztrácet. Za druhé, myslím si, že musíme hovořit více o takzvaném kulturním kapitalismu, které pohání e, monopolismus USA. To znamená, všechny tyto ekonomické vývoj a mm, tento kulturní kapitalismus vzniká, jsou zde ty no, nové různé digitální platformy, všichni si můžeme, můžeme požívat těchto svobod, ale jsou lidé, kteří třeba nemohou některých těch výhod využívat, protože nemají tak dobré vzdělání. Takže co s tím? Máme zde na jedné straně takovou novou kosmopolitní elitu a pak je tam taková jiná skupina osob, kteří nejsou tak dost vzdělaní a oni nás nenávidí, protože vlastně e, jsou od nás vzdáleni. Takže také věnovali jste se v tom z té studii. A za druhé, jak je to, e, co, co s tím udělat, že těli chlapci nebo mladí studenti jsou pozadu za dívkami? <clears throat> Takže mm, co s tím udělat? Proč ti muži, nebo proč ti, ti studenti, ti mladí studenti a chlapci nejsou tak dobří jako děvčata ve škole? A za třetí, teď se dostávám konkrétně v Němec, k Německu, dostá, mm, chci zmínit svou zemi, Brémy. V posledních žebříčcích jsme dopadli velice špatně. Naším problémem je to, že děvčata a chlapci se vlastně na základní škole nenaučí dobře číst a psát. A přitom je to tak eh, zásadní. Máte k tomu nějaké návrhy, co se s tím počít? Děkuji. Silvia Costa, dvě minuty. Grazie. Eh, una ottima Děkuji vám. Děkuji za vynikající prezentaci. Škoda, že jsme text dostali teprve včera. Byli bychom potřebovali více času, abychom si to prostudovali každém případě je to vynikající iniciativa, vynikající studie, která jasně ukazuje návaznost od základního školství až po vysoké školství a jaké to má pak dopady, e, jaké jsou vazby mezi vzděláváním, školstvím a pak následně zaměstnáním. Mezi rokem 2011 a rokem 2017 se tedy více klade důraz na interdisciplinaritu, to je vzdělávání více podle potřeb hm, trhu. To znamená, že se více klade důraz na vzdělání hm, více inovující a můžeme konstatovat, že výsledky jsou lepší. Nicméně nemáme ještě podrobnou studii o dopadu těchto změn. Proto bych chtěla požádat, pokud je to možné, abychom měli přesnější údaje, abychom si udělali konkrétnější představu o kvalitě tohoto vyššího vzdělávání. O eh, mužích a ženách jste řekl, že v průměru je tady 38 Eh, absolventů vysokých škol, 44% žen a 34% mužů. Pedagogové říkají, že výsledky mužů, chlapců ve školách jsou horší než výsledky dívek, žen. A to pravděpodobně proto, že muži, chlapci se prostě méně investují do toho eh, vzdělávání Eh, a to tady vede k různým otázkám. Dnes je tady například velká výzva eh, z hlediska přistěhovalců, dětí přistěhovalců. Z nich pouze 10% dosáhne vysokého eh, školství, vysoké školy. Je tedy třeba eh, si nově promyslet možnost pomoci nejen v rámci školy, ale i v jiných oblastech různé typy podpory, pomoci, aby bylo možné zajistit skutečně přístup k vysoké škole. Děkuji. Srdečné díky. Paní Šojdrová. Za eh, přednesenou zprávu a studii. Ona ukazuje, že vlastně eh, Evropská unie eh, vysoké školy dokáže naplňovat ten eh, kvantitativní cíl 40 vysokoškoláků. My se mu blížíme a my vlastně budeme mít splněno v této oblasti. Ale to nevypovídá o té kvalitě. Eh, my víme, že vysoké školy poskytují skutečně excelenci v oblasti výzkumu technologického, přírodních věd a tak dále, proto se také daří Evropě být eh, na špici eh, v určitých výzkumech, ale zároveň v Evropě vidíme silný nárůst snahy dezintegrace, Eh, podléhání populismu a to zase vypovídá o jiné kvalitě. Eh, já bych se proto vás chtěla zeptat, jaký cíl vy byste viděli eh, v požadavku na kvalitu vzdělávání, i vysokoškolského vzdělávání, jestli jsme tady něco nepodcenili. Jednoznačně excelence přírodovědných technologických oborů, ta je ale já nechápu, jak je možné, že v Evropě podléháme tlaku dezintegrace, populismu, extremismu. A to tedy ano, ve všech zemích. A e, ta otázka hoši a dívky, e, vy tam doporučujete zlepšit kvalitu vzdělávání pedagogů. To je ten klíč. Myslím, že přístup k výuce hochů, prostě tady e, v, v mnoha školách převažují ženy, zejména základní školství. Čili tam se projevuje to, že hoši hoši eh, potřebují jiné metody a myslím, že vy jste tam správně upozornil ve doporučení na podporu vzdělávání pedagogů, přípravy pedagogů. To je nepochybně klíč ke zlepšení kvality. Děkuji. Srdečné díky. Pan Samit, prosím. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne, ještě nejsi eh, na řadě. Tady kolega Samit. Děkuji. Nejprve bych se chtěl přidat ke kolegům eh, ve vyjádření díků za tuto vynikající prezentaci, kterou jsme si vyslechli. Já si myslím, že když se zaměříme na různá témata, o kterých jste hovořil, na no, která jste zdůraznil, tak eh, ano, je zde tedy přesun od eh, zájmu vzdělávání pro trh práce, pro vzdělávání, nebo vůči vzdělávání pro sociální výzvy. A je také pozitivní, že stále více eh, studentů pokračuje na vysoké školy. Ale pak je zde celá ta otázka, aby tam byl dostatečný počet pedagogů a dostatečný počet financí na těch vysokých školách. Když jsem si četl tu studii, tak na straně 31 je specifický odkaz, který se týká učitelů, vzdělávání učitelů a excelence v pedagogice, jak to je možné dále podporovat. A v té souvislosti mě třeba napadlo to, čeho jsme svědky na Maltě. Předseda učitelského svazu na Maltě řekl, že dochází ke krizi protože není dostatek učitelů a zároveň ta krize plyne z toho, že tam není dostatek prostředků na platy, že učitelé nebo že lidé nemají motivaci, aby se stávali učiteli. A teď to vedlo tedy k určitým změnám. Ministerstvo školství na Maltě Eh, apelovalo vlastně i na eh, studenty. Já bych si chtěl zeptat, jak je možné prosazovat eh, učitelskou profesi, učitelské povolání. Jak opatření by opravdu pomohla k této reformě, protože ta reforma do velké míry závisí právě na tom, do jaké míry vezmou tu reformu za své právě učitelé, pedagogové, i ty samotní studenti. Protože i ti učitelé musí projít určitým procesem. Musí být dostatečně motivováni. Musí tam být pro ně dobré podmínky, ale také třeba různé, různé mm, další vzdělávání, další školení Hmm, musí se tak, musíte být také eh, větší, lepší výzkum, lepší eh, internacionalizace, také třeba využívání modernějších metod, eh, lepší zapojení technologií, ale to všechno souvisí s tím, že zkrátka oni nejprve musí přijmout ty myšlenky za své. Na Maltě jsme svědky toho, že dochází k této krizi a hlavně, hlavním důvodem je to, že učitelé nemají motivaci Promiňte, já musím být opět velmi přísná, protože máme málo času. Mám tady ještě čtyři řečníky. Prosím, buďte struční a uzavírám náš seznam řečníků, tak aby eh, pan Vechter mohl odpovídat ještě. Julie Ward. Ah, thank you very much. Děkuji za slovo. Dovolte mi položit otázku na modernizaci je to způsob, jak eh, marketing, marketizovat vzdělávání. Já chci říci, že eh, právo na vzdělávání je základní lidské právo. Vzdělávání by mělo být dostupné pro všechny mladé lidi a pro lidi v celém průběhu jejich života. Mělo by to být něco jako takový společný statek, něco, co patří všem. Když hovořím se studenty na univerzitách v mé zemi, tak někdy hovoří o tom, že vlastně takovým hlavním, hm, hlavním bodem, hlavním centrem se stávají peníze a teprve a, a podle peněz se potom formulují třeba studijní programy, které se nabízejí na té škole. Takže mě to zajímá, vlastně ta, také to souvisí nějak s tou modernizací. A za druhé se chci zeptat na to, zda ty, um, ehm, programu, ty obory studijní odpovídají stávajícímu modernímu světu. Dám vám takový konkrétní příklad, který je zajímavý. Na Manchesterské univerzitě někteří studenti ekonomiky požádali své pedagogy, eh, zda by mohli mít nějaký speciální seminář, který se týkal um, ekonomiky po krizi. A uh, učitelé vlastně řekli, že to není možné, ale oni řekli, že pokud to tedy není možné v rámci oficiálního semináře, tak se budou uh, setkávat s profesorem, který byl ochoten uh, je o tom učit nějak mimo univerzitu, ale nakonec uh, vlastně ten učitel odešel z té školy a vlastně byl velice rozčilen, jak jaký, jak je ten status quo. Myslím si, že to je velice zajímavý příklad toho, že sami studenti by měli mít možnost vzdělávat se ve věcech, které jsou pro nás aktuální a které považují za nejdůležitější v naší společnosti. Děkuji. Luigi Morgano. Sì. Allora, grazie, eh, mi associo. Ano, děkuji vám. Mám eh, dvě otázky, když dovolíte. Hovoří se o středoškolském vzdělávání, a také o vysokoškolském vzdělávání. Ptám se, zda je tady něco nového oproti předchozí studii, která již eh, byla zpracována a už jsme o ní přemýšleli. A myslím také na další otázku, kterou položila Kristýna o různých úrovních vzdělávání, které se navzájem ovlivňují. Aby bylo možné snížit procento nedokončených eh, vzdělání. Tak, jak se to projevuje v různých zemích. Je tedy žádáno, aby se snížila úroveň základního či středního školství, ale to si myslím, že je přece přímo v rozporu s cílem, kterého chceme dosáhnout. Jestliže snížíme požadavky, Eh, na základním a středním školství, tak nutně bude velmi těžké dosáhnout úrovně excelence ve vysokém školství. Co mám na mysli? Na jedné straně požadujeme stále vyšší a vyšší úroveň eh, pro eh, různé aktivity pro zaměstnání a podobně, což vyžaduje velmi vysokou úroveň Eh, to je pochopitelné. A současně se profesní zaměření i mění a mění se tak zásadním způsobem, že vlastně si i nedovedeme zcela představit, jaká bude potřeba eh, profesí za 4, za 5 let. Vy jste řekl, že vzdělávání je tady eh, velmi důležité, eh, že je to důležitější než eh, výzkum. V roce 2011 to bylo naopak, kdy se vzdělávání začalo považovat za důležitější. A já se ptám, co chceme v Evropské unii, co vlastně si přejeme v Evropské unii. Tady otvíráte směry úvahy, které jdou dobrým směrem. Sanadžato. Děkuji vám. Eh, Všechny takové studie jsou velmi důležité, protože nám poláhají zamýšlet se nad vysokým školstvím v současné době. Chtěl bych se vrátit eh, k vstupu do vysokého školství, k přijetí na vysokou školu. To je velmi zásadně důležité. Ve všech eh, výborech, kde eh, pracuji, ale také v, konkrétně v mé eh, zemi, konstatujeme, že nejdůležitější je financování, investování. Eh, pokud jde o školství, je to stejně důležité jako ve zdravotnictví. Jestliže školství a zdravotnictví budou v jádru naší Evropské unie, pak budeme mít skutečně Evropské společenství. A dále učitel. Učitel je také velice důležitý, to už tady zdůraznili i jiní kolegové. Ale já jsem neslyšel ani zmínku o tom, jak důležité je právě společenství. Můžeme si představit, že celé společenství nebude zapojeno do základního či středního školství, když chceme, aby co nejvíce lidí mělo pak přístup do vysokých škol. Také se nedává dost velký, velký důraz na učitele v té snaze o dosažení excelence. Nemůže být dobré vysoké školství bez zapojení celého společenství, tedy včetně i učitelů. A než se soustředíme na vysoké školství, musíme hovořit o celém tom průběhu, o celém procesu. Děkuji mnohokrát, paní Bild. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, eh, pane kolego, za tuto studii. Představuje to velkou práci. Eh, zdůra- soustředuje poznatky od roku 2011 do dnešek. Můžeme říci, že školství je často ponecháváno stranou um, důležitými orgány. Trochu pomalej. Là où le contre-coup... Takže Málo se dbá na školství tam, kde není okamžitě vidět výsledek. Školství jde samozřejmě ruku v ruce s náležitým financováním, nebo jde o investice do budoucna eh, našich národů. Každý národ má eh, svou historii školství, zdůrazňuje určité aspekty, zdůrazňuje někdy Ehm, humanitní zaměření. V každém případě školství je velkým bohatstvím. Prosím, nepoškoďme to, když budeme chtít stále více a více harmonizovat školství a harmonizovat úroveň vzdělání. Děkuji. Ja, vielen herzlichen. Srdečné díky. A nyní bych předala slovo panu Vekterovi. Já vím, že je to výzva, ale zkuste to v pěti minutách. I'll switch to English. Já se omlouvám, ale opět budu mluvit anglicky. Tak možná, že tedy ne úplně všechny ty otázky jsem si zapsal eh, úplně podrobně, ale tedy snad alespoň zhruba se mi na ně podaří odpovědět. Takže za prvé, zda se podívat na to vzdělávání holisticky, nebo na ty jednotlivé vrstvy, že je důležité podívat se na vzdělávání v tom širším slova smyslu, že to není pouze něco, aby lidé se dobře uplatnili na trhu práce. Já si myslím, že už o tom to zaznělo několikrát v různých formulacích, je to pravda. Samozřejmě asi víte, že ta agenda z roku 2011 byla sepsána v době čerstvě po krizi. Takže možná i z toho důvodu se možná až příliš zaměřuje na ekonomické otázky, na nezaměstnanost nebo jak, jak dosáhnout zaměstnanosti. Takže v, té, v, té, v tom pokrizovém období je to dost pochopitelné. A teď, a když potom ta bouře přejde, nebo když se to víceméně tak všechno dostane pod kontrolu, tak se pak zase na tu otázku můžeme podívat v širším kontextu. Já si myslím, že to je celkem přirozené. Někdo z vás také hovořil o tom, že ty indikátory nedokončené školní docházky, že ta čísla jdou nahoru, ale to není pravda. Ten indikátor e, se snižuje, to číslo se snižuje. To znamená, procento lidí, kteří začali studovat a nedokončili vysokou školu, se snížilo z 15 na 10 až 11 takže zde došlo k e, pokroku a my samozřejmě nechceme vůbec žádné studenty, kteří nedokončí, takže chceme, aby to číslo se snižovalo i nadále. Co se týče multidisciplinarity, my nejsme úplně spokojeni ani s tím, jak my sami jsme to formulovali a někteří z vás spíše hovoří o interdisciplinaritě než multidisciplinaritě. Jde zkrátka o to, že se nemůžeme soustředit pouze na úzký, úzkou paletu nebo úzký výběr těch předmětů, ale musí to být širší. Za druhé, excelence v pedagogice. A za to souvisí s Boloňou. No, tak já si myslím, že s Boloňou zkrátka souvisí úplně všechno, ale zcela určitě to nebyl nějaký takový první klíčový bod v, tom, v té původní agendě. Pak jste se, nebo hovořili jste o tom, že eh, hochům to jde ve škole hůře než dívkám. A co s tím? To je trend, ať uděláte jakoukoliv studii v jakékoliv zemi na světě, tak to dopadne stejně. Kolegové z OECD dokonce našli takový, nebo přinesli takový speciální termín, který teď zrovna se nedokážu vybavit, omlouvám se, ale jedná se opravdu o trend. Takže možná až takže, takže zřejmě tedy ten trend ještě bude trvat dlouho, možná se ani nedožijeme toho, že ten trend bude zvrácen. Dále. Můžeme říci, že jsou zde ještě určité skupiny studentů, kteří většinou dříve nestudovali na vysokých školách, třeba z, z eh, rodiny imigrantů, tak se s nimi ano, je důležité do toho více investovat, možná jim poskytnout určité vedení, určité poradenství, což opět zase se eh, lehce řekne, ale hůře udělá. Takže pak možná některé otázky jsem pak jste hovořil o tom, že ve, ve vysokém školství není dostatek učitelů a jak můžeme prosazovat učitelské povolání lepším způsobem. Někdo jste také hovořil i vlastně o, nejenom o tom terciárním, ale i o tom sekundárním vzdělávání. Já si myslím, že v tom vysokém školství jde o to, že pokud se rozhodnete pro pedagogickou kariéru, tak už neuděláte kariéru ve výzkumu nebo v, té, v tom akademickém v té akademické cestě. Je zapotřebí změnit toto základní paradigma, protože jinak zase dojde k dalším krizím. Já si myslím, že to vlastně ani tak nesouvisí třeba s tou, mm, s tou reputací nebo i s těmi platy. A potom také zda dochází k tomu, že vlastně vzdělávání se stává určitým e, produktem, který se nabízí na trhu. Já si myslím, že ta modernizace není nějak, nějakým skvělým konceptem, ale zároveň to není ani žádná konspirace. Myslím si, že zcela určitě tam není nějaké velké riziko ale je pravda, že vysoké školství, nebo vysokoškolské vzdělávání by mělo být eh, takovým všeobecně dostupným kulturním statkem, v tom s vámi souhlasím. Někteří jste také hovořili o ekonomice, já jsem také, jsem si zde poznamenal eh, název knihy Freakonomics. Pokud ji neznáte, tak určitě se s ní seznamte. Můžu vám pak zaslat eh, odkaz na tuto knihu, je to vynikající kniha. Akorát teď si přesně nepamatuji. Ta otázka o, tom, eh, o té Manchesterské univerzity, tam úplně přesně si teď nepamatuji, jak zněla ta otázka, to byl spíše komentář. Takže myslím si, že se mi podařilo na to odpovědět. Srdečné díky. Já si myslím, že se ještě budeme důkladněji zabývat touto studií. V každém případě eh, komise požádala ještě o slovo, ale já bych se vás ráda zeptala, je možné to spojit s tím následujícím eh, bodem? Mohli byste v tom případě vystoupit jaksi šířej, mít větší záběr? Uh, yes, we fully agree with the uh, merging the two points. Okay. Ano, souhlasíme s tím, abychom propojili tyto dva body. Mikrofon, prosím, není zapnutý mikrofon bez mikrofonu. Dobře, Kristina, takže bylo by dobré, aby si pak také zareagovala, bylo by dobré, abychom eh, přešli tedy na ten následující bod a to, co si chtěla říct, můžeš s tímto bodem propojit. Výborně. Takže děkuji, že jste s námi byl, pane Vechtere. Můžete tady ještě zůstat a naslouchat také diskusi ohledně následujícího bodu. Srdečné díky. Takže se dostáváme nyní k bodu eh, čtyři. Jedná se o návrh zprávy z vlastní iniciativy. Jedná se o modernizaci systému vzdělávání v EU. My jsme chtěli toto téma jaksi poněkud rozšířit, nemělo se pouze týkat vysokých škol. Eh, my jsme tedy dostali svolení, abychom vypracovali tuto zprávu z vlastní iniciativy a samozřejmě budeme hovořit o eh, jednotlivých stupních vysokoškolského vzdělávání. 12. Eh, září na zasedání předsedů výboru EMPL prohlásilo, že by chtělo odložit mm, toto jednání a že by chtěl použít článek 54. My jsme se tedy dohodli s EMPL a sice, že budeme používat eh, článek 54 ohledně sdílených kompetencí, ohledně některých specifických aspektů propojení vysokoškolského vzdělávání se sociálními a profesními aspekty, také celoživotní vzdělávání, dále nedostatky dovedností v některých profesích a dále se to má týkat také spolupráce se zaměstnavateli. 26. října eh, byl eh, poslán dopis mm, této konferenci předsedů výboru a také jsme upozornili v tomto dopisu, že ne nezbytně Emploa musí přebírat eh, všechny aspekty, ale jde o to, eh, že eh, stanoviska Empl by měla zohledňovat naši zprávu ve všech dokumentech komise, které se týkají těchto aspektů. Je to trošku komplikovaná záležitost, ale doufám, že se nám to podaří zvládnout. V každém případě COP bude dnes rozhodovat o tomto návrhu. Já myslím, že dostaneme svolení k tomuto postupu a v každém případě já vás budu později informovat o tomto výsledku, ale myslím si, že jistě dostaneme svolení k této zprávě z vlastní iniciativy. Nyní předám slovo Kristině, aby nás seznámila se svými mm, jaksi úvahami ohledně této zprávy. Máte pět minut.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 Angličtinu nemáte. Funguje to nyní? Prosím, máte, slyšíte eh, českou kabinu? Takže teď to funguje. Kristýno, ještě jednou od začátku. Zatem. Zgodně s tím, co... Paní předsedkyně, já tedy zopakuji, co už jsem řekla. Jak jste řekla sama, To, že tady je použit článek 54 o sdílených pravomocích, je velice důležité eh, i z hlediska časového průběhu. Eh, já tady bohužel musím kolegy informovat, že já dnes nejsem schopna říci, jak bude vypadat časový průběh, protože já neznám eh, zpravodaje za výbor pro zaměstnanost. Musím se s tímto zpravodajem sejít, musíme společně probrat časový harmonogram a e, dokud si to s ním nebudu moci probrat, tak nemohu ani vás informovat. Ale doufám, že tuto situaci zvládneme a já vás prosím ještě o trochu trpělivosti. Takže to je první věc, která se týká organizace. A druhá otázka, to je pozvání na konferenci, které se týká modernizace a která proběhne 28. listopadu od 14 od 12 do 14 hodin zástupci Eh, všech úrovní eh, vzdělávání tam budou zastoupeni, budou tam také zastoupeni eh, zástupci různých organizací a také z výboru regionu. Všichni tito zástupci kteří jsou zainteresováni školstvím. Například celá řada škol je financována kraji, regiony. A ještě jedna pozvánka na e, přednášku zorganizovanou Evropskou platformou e, pro vzdělává, celoživotní vzdělávání. Jde o seminář, který se bude týkat mobility e, v rámci Erasmu. Jde o 21. listopadu. A nyní eh, pár slov k samotné zprávě. Zpráva se bude týkat z několika částí. První část zdůrazňuje důležitost vzdělávání úlohu vzdělávání v ekonomice i eh, v pohodě ve společnosti. V této části chci zdůraznit, že vzdělávání má dopad na boj proti nezaměstnanosti, boj proti chudobě, má vliv na míru tolerance. Seznam je dlouhý. Vlastně není oblast, kde by e, e, vzdělávání nehrálo prvořadou úrohu. To je první část. Druhá část. Tady bych chtěla, abychom se pozorněji podívali na vývoj školství. Já už jsem to několikrát zdůrazňovala. Škola přestala být jediným místem, kde člověk získává vědomosti. A proto je třeba opustit eh, ten pojem, který se v minulosti používal, a sice vzdělávací zařízení. Je třeba hovořit o vzdělávacím prostoru. A ve vzdělávacím prostoru úloha učitele je odlišná, než byla dříve. Je vlastně ještě důležitější. E, učitel to je ten, kdo se zabývá dětmi e, od mateřské školy až po vysokou školu. Jakou formu by měla mít jeho práce? On je spíše jakýmsi mentorem pro e, děti a studenty ne pouze zdrojem e, informací. A nábor učitelů tedy musí být velice e, striktní. Status učitelů musí být významnější. A to je třeba říci hlasitě a jasně. Jde přece o prestižní povolání. Jde o povolání, které je uctíváno a které by mělo být také dobře placeno. Rozhodně by v Evropské unii mělo být více placeno. A to nás vede k otázce, co musíme udělat proto, abychom dosáhli takového cíle. To jest, aby vzdělávání skutečně mělo tuto prioritní dimenzi aby bylo možné modernizovat vzdělávací systém v Evropě a aby bylo možné eh, optimálně využívat Evropský fond. Já doufám, že dnes od vás uslyším, co považujete za prioritu v této oblasti a doufám, že společně vytvoříme dobrou zprávu, to je zprávu, která členským státům ukáže, jak by měli modernizovat svůj vzdělávací systém. Ještě srdečné díky. Já bych nejdříve dala slovo eh, stínovému zpravodaji, každému eh, dvě minuty. Paní Božko, prosím. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, a szót, és... Ano, eh, děkuji, paní předsedkyně, velice děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat za Kristýně za veškeré komentáře. Souhlasím s většinou komentářů. Když se podíváme na to, jak se z, nebo když se podíváme na to, je důležité zdůraznit to, že zapotřebí um, posílit prestiž učitelského povolání. A doufáme, že ta myšlenka bude akceptovatelná i pro členské státy a že budou moci všechny tyto návrhy jak si nějakým způsobem začlenit do své vzdělávací politiky. Také si myslíme, že je důležité zamyslet se nad budoucími generacemi Nemělo by to být tak, že se budou učit pouze na internetu nebo někde mimo školu, ale musí mít kvalitní výuku, musí se učit eh, kvalitní dovednosti a znalosti. Eh, ale zároveň eh, to nesmí být pouze, ehm, ta výuka nesmí spočívat pouze v nalévání informací do jejich hlav. Musí vědět i, kde určité informace najít a jak e, třeba využívat i klasické knihovny, nehledat pouze na internetových portálech. Je důležité také používat metody, které dokážou mm, zapojit do výuky děti, které mají různé mm, dovednosti nebo různé znalosti, aby každá, každý ten žák se stal samostatnou osobností. Je důležité, aby každý mladý člověk pak dokázal najít své místo v životě. Neznamená to, že každý musí nutně vystudovat vysokou školu. Je důležité zaměřit se třeba i na odborné vzdělávání. A měli bychom možná se více vydat právě tímto směrem. Měli bychom zdůrazňovat, že i řemesla jsou prestižní ne pouze univerzitní tituly vedou k prestiži, ale i řemesla mohou přinést uspokojení tomu, kdo se jimi eh, zabývá, kdo se jimi živí a že mm, také řemeslo může vést eh, k dobrému živobytí. I řemesla by měla být považována za něco prestižního. To bych chtěla zdůraznit mnoha zemích je to tak, že no, do těch učňovských škol moc žáků nechodí. Není o to zájem. A co se týče Maďarska, tak eh, víme, že je důležité klást důraz i na výuku digitálních eh, dovedností, dnes je to tak, že už třeba dvouleté dítě používá tablet, ale to ještě neznamená, že to jsou takové dovednosti, které ho pak umožní být odborníkem na IKT. Pan Sanajato, chcete vystoupit? Ano, velmi stručně. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Sdílím v široké míře stanoviska, která vyjádřila. A rád bych eh, k tomu dodal, že eh, pracujeme mm, v tomto výboru právě na tom, aby se kultura šířila. A já žiju v zemi, eh, která zaznamenává velké rozdíly z hlediska vzdělávání dětí a mladých lidí. Když se hovoří o přerušení školní docházky, tak eh, někde je to 10%, v jiných zemích je to až 25%, takže ta mozaika je velmi e, diferencovaná. Samozřejmě je dobré znát všechny výsledky v Evropě. A musíme ale přesně vědět, kde jsou ty slabiny. V každém případě děkuji navrhovatelce za její přístup a také souhlasím s tím, co řekla ohledně významu odborné průpravy a také o tom, že je nutné i přistěhovalce zapojovat do vzdělávacího systému. Jde o to, aby lidé eh, mohli eh, postupovat ve svém vzdělávání až do vysokých škol. Je nutné, aby Evropa otevřela jaksi cestu v této oblasti. Tato iniciativa je velmi důležitá ze strategického hlediska, nejenom z hlediska vzdělávání, ale z hlediska celé Evropy. Prosím, dvě minuty. Děkuji. Když hovoříme o modernizaci systému vzdělávání obecně, tak se nám jedná o přizpůsobení se systému vzdělávání logice trhu. A popravdě řečeno, Eh, tento přístup eh, ve mně vyvolává určité pochybnosti, pokud se to vnímá jako pokrok. Je nepochybné, že v současnosti proděláváme ekonomickou krizi, eh, která už téměř trvá deset let. A to vše výrazně ovlivnilo reformy ve vzdělávání. Ale hospodářská krize není nějakým eh, přirozeným fenoménem. A hlavně reakce na ekonomickou krizi, včetně vzdělávacího systému, tyto reakce nejsou předem dány a nejsou eh, přirozeným eh, chováním. Velká krize z 30. let donutila důležité politické strany, aby přistoupili na určitý typ chování. Eh, jednalo se o katolické strany, komunistické a jiné. A tato krize vedla k tomu, že tyto velké politické strany museli přijmout opatření, která by skorigovala eh, některé postupy a to tak, že se například eh, snižovala váha financí v hospodářském systému. A my v současnosti přijímáme opačný postup. Chceme adaptovat veřejné struktury a chceme je přizpůsobovat tomu, co bylo původem a zdrojem této krize, takže postupujeme naprosto opačně než eh, byla ta hlavní velká krize v 30. letech. Přizpůsobovat vzdělávání trhu, který je velmi nespravedlivý, to není ta správná reakce. Nejenom to eh, nevygeneruje výsledky. Ostatně reformy, modernizace školy, jejíž smyslem je snižovat nezaměstnanost ve všech zemích, vedla naopak zvyšování nezaměstnanosti. Děkuji. Paní Bild, chcete vystoupit? Já myslím, že je také třeba hovořit o úloze rodičů, eh, protože trošku jsme nějak z toho vyloučili rodiče. Například, eh, když eh, jde o otázku o něčeho vysvětlit, tak se řekne, no tak se podívejte eh, na internet, tam jsou všechny informace. Podle mého názoru je také třeba klást důraz na odbornou přípravu, tedy učňovské školství, ukázat i úlohu manuálního vzdělávání. Pak, když člověk absolvuje, absolvuje dobré učňovské školství může pak velice se dobře uplatnit eh, v nějakém podniku. Například v mé zemi je dost vysoká míra nezaměstnanosti a to je s tím také spojeno, že tady není dostatečné učňovské školství. Dank. Srdečné díky. Ještě jednu připomínku z mojí strany. Já si myslím, že potřebujeme také změnu myšlení ve společnosti. Není možné se domnívat, že jenom absolventi vysokých škol jsou takzvaně blažení a šťastní. Eh, dobrá průprava ve, v učebním oboru je také velice hodnotná. My nepotřebujeme pouze architekty a inženýry, my potřebujeme také lidi, kteří nakonec postaví vlastníma rukama tyto domy. A tato průprava je stejně důležitá a tito lidé by měli požívat stejné prestiže a hodnocení jako vysokoškoláci. Potřebujeme obojí a to musíme zdůraznit a musíme ve všech našich společnostech trochu e, změnit naše přístupy a naše myšlení v současnosti se hodnotí zvláště vysokoškoláci, ale musíme také ohodnotit někoho, kdo se vyučil nebo kdo pracuje v technické profesi, kde není potřeba vysokoškolského vzdělávání máme eh, lidi různých schopností, různých dovedností a i těchto lidí si musíme tedy vážit a musíme tedy změnit myšlení ve společnosti. To je důležité a mělo by to být také ve zprávě. Teď mám tady eh, dva eh, hlasy, ještě paní kolegyně Šojdrová bude hovořit a paní Kosta, jednu minutu, prosím. Paní předsedkyně, já budu velmi stručná. Já si myslím, že v rukou Kristýny eh, Libačky je ten, ta zpráva v nejlepších rukách. Já věřím, že bude um, odpovídat tomu, co chce Evropský parlament říct, ale eh, ukazuje se, že je důležité zohlednit situaci jednotlivých členských států. To, o čem hovořil kolega Malteze, eh, myslím, že je příklad možná Itálie, nevím. Já se domnívám, že zvyšování vzdělanosti by obecně nemělo vést ke zvyšování nezaměstnanosti. Tam je prostě potom někde chyba, ale není to chyba vysokoškolského vzdělání jako takového. Já jsem vysokoškolák, ale původně zahradník a já umím dnes založit zahradu, přestože ji umím také namalovat a naplánovat. To není rozpor v tom, že bychom nechtěli zvyšovat vzdělání. My musíme chtít maximum vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří ale musí být také ochotní a schopni něco konkrétně pracovat pracovat. Takže eh, jsem moc ráda, že autorem bude Kristina a těším se na spolupráci. Solo. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky. Já bych chtěla říci, že opravdu je to velice ambiciozní a že tady budeme brát úvahu všechny ty eh, návrhy a také je dobré podívat se na ty rozdíly z toho sdělení 2011 a 2017. Nestačí brát to tak, že ten, eh, nebo je důležité tedy si uvědomit to, že ta politika z roku 2011 vycházela z toho pokrizového období, ale musíme si uvědomit dnešní výzvy a protože teď připravujeme zprávu k tomu novému sdělení, je důležité také přeskoumat i tu změnu paradigmatů, ehm, podívat se nebo brát celou tu oblast školství a vzdělávání jako takový prostor, kde ehm, víme, že je důležité nejenom podporovat samotné studenty, ale i učitele a všichni, kteří se podílejí na výuce. Je důležité prosazovat také nové způsoby myšlení a e, také je důležité, aby to vzdělávání umožnilo lidem, aby se dokázalo adaptovat, aby dokázali projít život e, a Myslím si, že zcela jistě tedy nakonec eh, to všechno využijeme a vítáme všechny ty myšlenky z toho úvodu. Děkuji nyní ještě komise. Hello, good morning everyone. Vanessa de Biesaton from... Dobrý den, já jsem Vanessa Biesato, zastupuji Evropskou komisi. A chtěla bych eh, jednak říci, že vítáme tuto studii které se týká obnovené agendy vysokoškolského vzdělávání Evropského eh, unie a také, že je dobré, že se to dává do širšího kontextu Evropské unie. Je dobré, že zde probíhá takové přeskoumání, taková, taková, takový přeskum. Je důležité podívat se na to, k jakým změnám a k pokroku došlo od roku 2011. Myslím si, že můžeme souhlasit s většinou zjištění této studie. A já bych eh, se teď ještě vyjádřila k jednotlivým bodům. Za, za prvé, bod internacionalizace. Je pravda, že tam není vlastně eh, v tom sdělení žádný speciální odstavec, který by se týkal internacionalizace. A proč? Já si myslím, že to je zkrátka rozložené do čtyř eh, hlavních priorit v této zprávě. Pokud se podíváte na ty akční body, na těch 20 akčních bodů, tak polovina z nich eh, je, bude pro, podporována také různými mezinárodními, transnárodními programy, jako je třeba Erasmus+, Marie Curie a tak dále. Takže opravdu víme, že internacionalizace je reakcí na, nebo je jádrem těch reakcí na ty mezinárodní výzvy. Také souhlasíme s tím, co zaznělo dnes dopoledne, to znamená důležitost vzdělávání samotných učitelů, pedagogů. Eh, oni se musí naučit reagovat na potřeby studentů je důležité prosazovat různé novátorské pedagogické metody, také lépe využívat moderní technologie. A třeba Erasmus Plus se v roce 2018 právě soustředí na tyto věci, budou tam hlavní priority. Další vzdělávání učitelů to bude úplně priorita číslo jedna. To znamená, eh, příští týden zveřejníme ty informace, které se týkají Erasmu Plus na 2018 a uvidíte, že to bude hlavní priorita. Dále, mm, Minulý týden jsme hovořili také na, e, v Talinu o vzdělávání. Je důležité uznávat důležitost profese učitelů. Oni třeba už řeší tuto věc, sice je to minimálně, je to pouze několik, e, um, je to pouze několik posledních let, ale ukazuje se, že i ta snaha přináší plody. Víme, že třeba některé členské státy zřizují speciální další ústavy pro další vzdělávání učitelů, také se třeba v rámci univerzit eh, provádí různá hodnocení výkonu. Myslíme si, že je v tom dobré udělat ještě více a také doufáme, že i Evropský parlament nás v tom bude dále podporovat, nebo že bude dále podporovat toto úsilí. Nyní, co se týče multidisciplinarity a mm, prý příliš velkého zaměření na předměty STEM, myslíme si, že souhlasíme s tím, jak e, to chápete. My Eh, chceme taky říci, že se musíme zabývat i těmi humanitními obory, ale nejenom pouze humanitními obory, spíše zde má být určitá multidisciplinarita a také jsou zde studenti, kteří mají různé, eh, vlastně různé dovednosti, nejenom pouze přírodovědné nebo nejenom pouze humanitní, takže souhlasíme s tím, že bude zde také speciální nová evropská koalice, která se zaměří na ty předměty ne, nejenom pouze STEM, ale STEAM. No a pak, co se týče nedostatku financí, bohu s tím tedy nespívá než souhlasit. Spolupracujeme s OECD, abychom um, se této zapeklité otázce věnovali. Děkuji. Já, bitte. Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Krátký komentář k zpravodajce a k ostatním poslancům, kteří tady vystoupili. Srdečné díky také za tu strukturu, o které se hovořilo. Eh, v podstatě co se týče zlepšení této struktury, tak právě to byl důvod, abychom toto vypracovali. Souvisí to také se sociálním pilířem, to do toho zapadá velice dobře. Také Erasmus+, Plus, to bych vnímal jako základ nebo základní faktor z hlediska eh, tohoto vzdělávání. Také konference, která se k tomu bude konat, eh, bude velmi přínosná a také my předložíme návrhy začátkem eh, příštího roku. Co se týče eh, vzdělávání a systému, eh, vy jste hm, hovořila o tom, že škola není vlastně jediným místem, kde to vzdělávání probíhá. Existují nové technologie, to je naprosto správné. My jsme to také v našem sdělení vyjádřili. Samozřejmě, že mladí a děti stráví mnoho času ve škole, takže eh, tady je nutné zabudovat tyto technologie. Pak tady byl další bod této analýzy. Hovoří se, hovoří se o tom, že vedle těchto nových technologií máme ještě mnoho těch starých otázek, na které musíme reagovat to znamená dát eh, šance všem eh, vrstvám společnosti, aby se prosadili, aby mohli studovat v současnosti mm, často máme již rigidní cesty předem dány a i rodiče se v tom e, nemohou e, správně orientovat, takže i to bychom měli zvážit. A jak jste říkala, mm, ten výběr učitelů je velmi důležitý a profese učitelů musí být atraktivnější. Dále se musí tito učitelé také vzdělávat a musí mít dobré šance z hlediska kariérního postupu. A dále je tady také otázka vedení škol. To všechno jsou body, které jsme v podstatě zabudovali do toho celého balíčku těchto otázek. V každém případě vám velmi děkuji za tuto zprávu. Srdečné díky a na závěr ještě jednou Kristina na dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, všem, kteří zde vystoupili a předložili svoje připomínky. Jsou tady tři body, na které jste se zaměřili. Jednak technologie a digitalizace. Je to otázka, zda mohou ohrozit vzdělávání a vztahy mezi učitelem a studentem. Já myslím si, že tento vztah mezi učitelem a žákem zůstává stále stejně platný. Například Eh, učitel eh, se dříve třeba procházel s žáky a zároveň je učil. Nyní jsou ty procházky trošku odlišné, virtuální procházky, nicméně vzdělávání je ve středu tohoto zájmu. A učební obory a odborná průprava, to je, to je něco, co mě přivádí k eh, jaksi osobní vzpomínce. Já jsem byla také na ministerstvu školství a snažila jsem se jaksi znovu revalorizovat učební obory a tuto průpravu. A na ministerstvu jsem bojovala za to, aby se uznávaly tyto manuální schopnosti. Velice často jsem uváděla příklady kadeřníka v malé vesnici v Polsku, Eh, kadeřníka, který se nakonec stal velice věhlasným eh, pařížským kadeřníkem. Nazývá se Antoine. Takže já se domnívám, že eh, je možné podporovat tuto výuku, odbornou průpravu a v každém případě vždy se jedná o vzdělávání člověka, ať už je to dělník nebo někdo jiný. Takže musíme opět eh, podporovat eh, učební eh, vzdělávání. Další otázka, která vás zaujala, to bylo období po krizi. Co budeme, jak budeme postupovat po krizi? Například v Japonsku ta eh, reakce je velmi už zaběhnutá. Eh, když prožijí krizi, tak po této krizi investují vždy více do vzdělávání. Činit úspory ve vzdělávání stojí velmi mnoho peněz. Eh, děkuji vám ještě jednou za všechny tyto připomínky. a jsem ráda, že s vámi mohu spolupracovat. Srdečné díky. Já myslím, že tato diskuse ukázala za prvé, že je vhodný okamžik pro tuto zprávu z vlastní iniciativy a za druhé, že máme všichni mnoho zajímavých myšlenek, které by měly být zabudovány do této zprávy, tak abychom skutečně mohli modernizovat vzdělávání v Evropě. Co se týče harmonogramu, já jsem tedy mm, odhodlána, abychom dodrželi harmonogram, který jsme si stanovili a mm, musíme také trochu tlačit na výbor pro zaměstnanost, aby se přizpůsobil našemu harmonogramu. Není možné, aby Empl vždy se snažil mít jakási zvláštní práva. Nebylo by dobré mít spoždění, máme ještě čas 22. Eh, a 23. ledna naše zpráva bude předložena a v březnu budeme hlasovat na našem výboru. Nyní máme říjen, tak já myslím, že to je harmonogram, který je proveditelný i pro výbor pro zaměstnanost a já budu tlačit na předsedu Emplua, aby se tento harmonogram dodržel, protože Všichni víte, že potřebujeme také prostor na nové zprávy z iniciativy. Pokud nedokončíme ty staré, tak není možné vlastně iniciovat nové zprávy z vlastní iniciativy. Takže je naléhavé, abychom také dokončovali tyto zprávy z vlastní iniciativy. Děkuji, Kristýno, děkuji také stínovým zpravodajům, děkuji ještě jednou panu Vechterovi za prezentaci studie a děkuji všem za spolupráci na vypracování této zprávy. A nyní se dostáváme k bodu číslo 5. A zde se jedná o eh, zavedení programu Kreativní Evropy. Eh, tady jsme se dohodli na zjednodušeném postupu a než dám slovo paní zpravodajce, tak chci ještě připomenout, že 4. září koordinátoři našeho výboru se dohodli, že budou eh, postupovat podle článku 50, to je zjednodušený postup. 10. října jsme pak přijali harmonogram a také eh, dnes eh, podle tohoto plánu máme diskuzi. 26. října budou předloženy pozměňovací návrhy mm. a ty budou také zpracovány spravodajkou a stínovými spravodaji v angličtině a budou zaslány všem členům. Pak budeme mít lhůtu deseti dnů na případné námitky ohledně pozměňovacích návrhů. Pokud Žádné námitky nebudou formálně podány do 14. listopadu, pak bude tento text chápan jako přijatý. Pokud někteří členové jedna nebo vícero frakcí budou mít ten práh tří členů v našem výboru a vznesou námitky vůči pozměňovacím návrhům, v našem případě se jedná o tři členy, pak se bude hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích 22. a 23. listopadu na výboru. E, takže připomínám, že toto hlasování se bude týkat výlučně pozměňovacích návrhů, na které byly vzneseny námitky a nebude možné podávat nové pozměňovací návrhy, takže Dohodli jsme se na tomto konkrétním postupu. Samozřejmě, že později vás budu ještě informovat o některých podrobnostech jednotlivých etap, ale nejdříve dám slovo s paní zpravodajce Silvia Kosta. Pět minut maximálně. Kalendář se Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vy jste připomněla časový harmonogram. My už jsme měli dvě setkání se stínovými zpravodaji jednou. Eh, jedna byla včera a e, také tady byly předneseny velmi důležitá upřesnění a také včera na žádost e, stínového zpravodaje z Německa. Ehm, mám tedy podle mého názoru všechny podklady k tomu, abych mohla tady postupovat. Například v roce 1976 z iniciativy parlamentu vznikl e, orchestr mladých. Je to velice specifická iniciativa šlo o založení orchestru Claudiem Abádem a Leonelem Abdalem, dvěma významnými hudebníky. A doposud účast byla skutečně výjimečná. ze všech evropských zemí tam byli eh, hudebníci do 26 let. Je to skutečně jedinečná věc. Každoročně eh, tito hudebníci jsou eh, vybíráni a eh, po každé je zhruba tři tisíce kandidátů u, u takových eh, konkurzů a pak předběhne ještě celková zkouška po prvním výběru. Vybírá se 120 hudebníků a 120 náhradníků. Na tomto základě pak proběhla studie, 85% těchto mladých hudebníků říká, že je to vynikající zkušenost. Prakticky 90% těchto hudebníků má možnost dále pokračovat v profesní hudební dráze, což není vždy případ pro ty, kdo studují hudbu. Zajímavé je, že jejich eh, učitelé jsou vlastně také hráči v orchestru, takže to vytváří takové celé společenství, takovou komunitu. Eh, provádějí různé eh, cesty, navazují kontakty s dalšími mladými v hudebních školách. Proběhne také turné po evropských zemích i v dalších zemích, například také v Číně na základě výměny mezi EU Čínou došlo právě k výměně čínského orchestru a evropského orchestru. V rámci kreativní Evropy už nemáme velvyslance kultury, kteří existovali dříve. O tom budeme muset přemýšlet na základě nebo v rámci příštího programování. A v rámci eh, organizace eh, do roku 2006 v rámci EU eh, tato věc existovala. Do roku 2013 existovali velvyslanci kultury, ambasadoři kultury na základě výběrového řízení. První výzva k financování proběhla a v roce 2015 byly, byla řada osob vybrána Ovšem všechny tyto výzvy nejsou dost dobře připraveny na míru pro ty eh, organizace, které jsou nutně velmi velké. A také to není opravdu dobře nadimenzováno pro další, kteří pracují v rámci evropských eh, organizací. Potřebujeme mít pružnou strukturu, která by byla schopna pracovat možná i z e, méně prostředky. Tady zatím rozpočet je, e, jaký je, a proto jsme asi nemohli pokračovat ve financování. Kolegové počítají s dalším pilotním projektem, aby se reagovalo na potřeby členských států. To je, e, aby tady byly takové iniciativy, zajímavé iniciativy, jako je právě Eh, orchestr mladých EU s podporou předsedy Junckera i Evropského parlamentu jsme našli eh, možnost z prostředky, které nebyly využity v rámci eh, kreativní Evropy, tak, aby orchestr mohl fungovat až do roku 2017. A za je tady ovšem hrozba, že v letech 2018, 2019 a 2020 už nenajdeme potřebné financování. Jsou tady také podíly soukromých fondů nebo podíly nebo příspěvky z členských států, které umožňují eh, evropské turné tohoto orchestru. Od roku 2018 se počítá s tím, že dojde ke spolufinancování na základě eh, přeskoumání právního základu. Čili návrh, který dnes přednášíme, a já vyzývám kolegy i celý výbor, aby to podpořili, jediný způsob, jak zachránit tento orchestr, dokud nebude definován nový program, je přijmout změnu eh, názvu eh, titulu Kreativní Evropa podle článku 190 eh, nařízení eh, Evropské komise, že by to byl tedy orgán, který eh, sleduje všeobecný zájem Evropské unie i zájem kulturní politiky EU. Z tohoto hlediska můžeme změnit situaci a začlenit tento organismus do mechanismu financování. Eh, je tady celá řada žádostí, já eh, připravím pozměňovací návrhy, abych brala v úvahu větší integrovanost, větší transparentnost, lepší znalost eh, předkládaných výzev, žádost Evropské komise, aby nebylo všechno vloženo do tohoto programu kultury, ale aby se uchovalo také nějaké prostředky do dalších programů a Mm, aby se tady věcace odlehčila. Jsem vám k dispozici na, pro vaše otázky. Herzlichen Dank. Děkujeme srdečně. Já bych dala slovo eh, stínovým zpravodajům nyní. Každý bude mít tři minuty a začne mluvit pan Venta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl začít tím, že bych konstatoval, že tento orchestr mladých je jedinečným projektem, který odráží evropské hodnoty, tak jak to právě sdělila paní Kosta. E, tento orchestr se skupuje hudebníky ze všech členských států a zastupuje a reprezentuje Evropskou unii v celém světě. Naše politická skupina má pozitivní přístup k této iniciativě. Nicméně ten postup nás poněkud znepokojuje. A druhá věc, která nás znepokojuje, je financování této iniciativy. Proto mám otázku na komisi v tomto ohledu. Mohla by nám komise vyjasnit některé otázky, které se týkají o postupu z hlediska veřejných zakázek a dále otázky financování tohoto orchestru v roce 2014 a 2016. Také bych požádal Evropskou komisi, aby nám sdělila svoje hodnocení situace po těch veřejných zakázek. Chtěli bychom pochopit, co se tady odehrálo a chtěli bychom mít jistotu, že vše bude transparentní v budoucnosti ta situace mm, v minulosti vyžaduje nové řešení, revizi eh, programu Kreativní Evropy. A také se to musí zohlednit při vypracování eh, nového období až do roku 2020. Eh, Je nutné odrážet kreativní obory a vyhnout se problémům, které měl například tento orchestr, ale také jiná zařízení například televize Arte. Tam byly problémy z hlediska mm, zafinancování eh, titulků eh, těch, této vynikající televizní stanice. Ta přípravná akce by měla skončit roku 2018. Bude se to dotýkat této televizní stanice. A to je příklad, který nás vede k tomu, že musíme hledat eh, jiná řešení z hlediska vyhodnocení situace eh, v půlce období. Takže čekám odpovědi komise a samozřejmě se spoléhám na to, že budu moci spolupracovat s paní Kosta a také vyjadřuji naději, že se nám podaří najít řešení pro tento orchestr, který doufejme, bude ještě existovat minimálně 40 let. Neměli bychom tady věci zaměňovat. U Arte jde o to, že příští rok vyprší ta preparatory action a vy musí, my musíme se zamýšlet nad tím, jak to budeme financovat eh, v budoucnosti. To byl eh, projekt, který dostal finance z kreativní Evropy, ale mm, nyní musíme přemýšlet nad tím, jak bychom měli zajistit institucionální financování, které by bylo trvalé. Takže to jsou dva odlišné eh, obsahy, neměli bychom je směšovat v této diskusi. Pan Proctor, prosím. Uh, thank you. Uh... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní Kostě za komplexní úvod a také za včerejší velice plodnou schůzku. Na níž jsme se věnovali mnoho, mnoha bodům. Myslím si, že musí být jasné, že ten problém je na straně komise, protože ten orchestr už je financován více než 40 let. Ještě vůbec bylo to financováno ještě dříve, než byl vůbec naplánován ten program Kreativní Evropa. A když, se, když byl e, nový ten kreativní e, program Kreativní Evropa, tak ten orchestr vedl dialog s komisí a oni řekli, že mají pocit, že v rámci programu Kreativní Evropa by nebyli schopni podávat e, návrhy nebo podávat žádosti o granty. Ehm, a řekli, že sami si myslí, že se jaksi nevejdou do těch požadavků, které jsou pro kreativní Evropu. Takže to není nic nového, už se to ví několik let. A přesto se nic, eh, nějak se to nedořešilo. To, došlo k tomu tedy, že ta, ta první žádost o finance byla úspěšná, ale bylo jasné, že ty další žádosti zřejmě se setkají s neúspěchem. A z toho důvodu dochází k tomu, že to ty finance chybí. A teď je důležité, nebo vypadá to tak, že chceme nějakým způsobem ohýbat pravidla, jenom abychom eh, dokázali najít finance pro jeden konkrétní um, orchestr. Takže hledáme nějaké takové velice fantaskní eh, způsoby. Děkuji. Děkuji. Pan Diakonu. Mulțumesc, doamna președintă. Am participat și Děkuji. Také já eh, jsem se zúčastnil eh, diskuse včera, která byla velice plodná a má pozice je podobná jako eh, pozice kolegů, kteří hovořili přede mnou. Je třeba najít řešení. Řešení přijatelné, schůdné právně a nediskriminovat přitom jiné podobné iniciativy v kulturní oblasti. Jisté je, a na tom se shodneme, že tento orchestr musí dál existovat, musí dál fungovat, eh, protože je to velmi důležitá iniciativa. Dank. Srdečné díky paní Michal za kolegyni Nedearo. Srdečné díky, paní předsedkyně. Vážená paní Silvia Kosta, my se domníváme, že je to velmi angažovaný a kritický přístup v této zprávě, což my vždy podporujeme, takže začínám tím pozitivním. Podporujeme zvláště váš přístup, který spočívá v tom, že kreativní Evropa by měla mít specifický význam v jednotlivých členských státech a bylo by dobré také abychom se výrazně účastnili vyhodnocovacího procesu. To tež platí pro rozvoj projektů. Tam je nutné zapojit více jaksi země z jihu Evropy v rámci tedy eh, sousedství a partnerství. O tom tam hovoříte. A samozřejmě mm, také nám jde o to, aby kulturní dědictví roku 2018 disponovalo vlastní rozpočtovou položkou. Takže samozřejmě eh, nechtěli bychom, aby to bylo na úkor jiných aspektů. Poněkud kritičtější jsme eh, z hlediska eh, takzvaného ručení, to znamená využívání eh, nových jiných finančních nástrojů. My jsme konstatovali, že nevždy to eh, vedlo k úspěchům, některé projekty tím utrpěly, ale co se týče kulturní oblasti, tak ta samozřejmě mm, kultura je velice často představována těmi menšími Eh, akcemi nebo menšími nositeli kultury. Eh, kolegové o tom tady hovořili a týká se to tedy také kultury. Takže eh, to zaměření na jednotný trh mm, může být někdy sporné z hlediska kulturní oblasti. Tady je nutné změnit myšlení. Ostatně předsedkyně o tom již hovořila a podle mého názoru změna myšlení je velmi nutná. Zapojení sociální inkluze, to je dobré podle nás a e, ještě je nutné také zdůraznit podle nás nedostatečné financování těchto programů v oblasti kultury. Tady musíme naléhavě to znovu promyslet a vymyslet si jakési kreativní kroky. Takže tím se právě teď zabýváme. To je vše. Já už jsem hotová. Dobře, děkuji. Ano, musíme trošku sledovat hodiny, abychom prostě dodrželi program. Paní Bilde, chcete? vystoupit? Zatím ne. Dobře, takže kolegyně Šojdrová. Eh, děkuji. Eh, já vystupuji, protože kolegyně Silvia Kosta nás vyzvala k tomu, abychom eh, podpořili její návrh. Já naprosto souhlasím s tím, že ten orchestr mladých je důležitá aktivita, velmi ho podporuji, ale je potřeba opravdu najít řešení, které bude do budoucna perspektivní. Teď rozumím tomu, že řešíme okamžitou krizovou situaci, naprosto to podporuji, ale úkolem komise i nás je najít udržitelný do budoucna perspektivní vztah a rozhodně bychom se na tom měli podílet. Děkuji. Srdečné díky, pan Stojevský. Já nie ukrývat, že máme dočinění s czynienia z swoistego rodzaju katastrofą. Ja nechci skrývat, že tady máme co dočinění s určitým druhem katastrofy. Je to katastrofa, která spochybňuje spolehlivost komise a to v tak důležité oblasti. Jedná se o orchestr, který již funguje 40 let. My ho známe a je nemyslitelné, aby eh, tento orchestr neměl záruky na dva další roky a to ke konci roku. Toto konstatujeme, to je opravdu neakceptovatelné. My víme, že orchestr musel na sebe vzít závazky na rok 2018 a my dnes jsme vystaveni tlaku, protože orchestr je ohrožen tím, že 1. ledna, prakticky za dva měsíce, se ocitne v úpadku. Pokud by se nám podařilo najít řešení v podobě nařízení, tak eh, by to bylo vhodné. My bychom tedy eh, měli eh, mít řešení na rok 2018. Výbor by měl zkoumat i další možnosti, vzhledem k tomu, že příští finanční období bude na sedm a možná i na deset let. Takže tento tlak je negativní. Pokud se nyní rozhodneme a my nemáme jinou volbu, tak vytvoříme precedens. A já se obávám, že jiné instituce eh, budou mít tendenci využít tohoto precedensu. Musíme tedy najít rychlé řešení, řešení, které by nemělo negativní dopad na orchestr a jakmile e, toto vyřešíme tím naléhavým způsobem, tak budeme muset diskutovat o tom, jak by měl být tento orchestr financován v rámci nového období. Podle mého názoru je to skutečná katastrofa. Děkuji. A nyní se obracím na zástupce komise a prosím vás o vaše hodnocení. A bylo by dobré, kdybyste zodpověděli otázky pana Venty. Ja, vielen Dank. Děkuji. Paní Gessler hovoří. Děkuji paní předsedkyni, děkuji paní Kosta. A budu hovořit anglicky. I have uh, prepared uh, my Já jsem si připravila svůj komentář v angličtině s dovolením. Takže paní zpravodajko Kosto, děkuji za návrh zprávy a děkujeme také za prezentaci, v níž vysvětlujete to, že komise hodlá najít nějaké udržitelné řešení pro orchestr mladých Evropské unie pro té následné tři roky. Já jsem si také vyslechla obavy vyjádřené mm, jednotlivými členy tohoto výboru. Beru v úvahu zejména načasování toho řešení, protože teď už se blížíme konci tomu toho dočasného řešení, které bylo eh, za, za spolupráce Evropského parlamentu nalezeno ve formě určitého pilotního projektu. A také v loňském roce, v roce 2016, jsme právě, tedy bohužel, tedy ten orchestr mladých eh, se neúspěšně ucházel o finance. Chtěla bych zdůraznit, že návrh, který teď předkládáme, má začlenit Orchestr mladých Evropské unie do revidovaného právního základu pro kreativní Evropu. A chci říct, že k tomu nedochází v jiných programech. Máme různé organizace, které jsou přímo třeba začleněné do Erasmu+, Kolegium Evropy nebo eh, Florentinský institut, také třeba Evropská právní akademie v Trevíru. Takže zde chceme právní podporu, chceme, aby to bylo transparentní a všechno, eh, aby to bylo součástí právního aktu, aby se to dostalo i do těch dalších eh, právních aktů. Ale myslím si, že máte naprostou pravdu v tom, že v tomto kontextu musíme zaručit, že to je určité specifické řešení pro specifický orchestr. Paní Kosta říkala, že tento orchestr zřídilo v roce 1976 vaše instituce, váš orgán. Prošlo jim obrovské množství talentovaných eh, hudebníků, stali se profesionály, eh, jezdili na různé turné, dostávali, mohli, mohli hrát na podích eh, což jsou příležitosti, které možná by neměly bez tohoto orchestru Mladých Evropské unie. Také existuje studie, která ukazuje, že mladí lidé oceňují tuto možnost. Ehm, mladí lidé, kteří mohli projít touto zkušeností a mohli rozvinout své schopnosti právě díky tomuto orchestru mladých, musíme zaručit, že jedinečnost tohoto orchestru bude eh, propojena s jedinečností tohoto návrhu. Takže chceme to zařadit na další tři roky do právního základu pro kreativní Evropu a tím jsme našli transparentní řešení. Rovněž eh, ten návrh bude předložen členským státům. Členské státy o tom teď jednají samozřejmě a i vám předkládáme tento návrh. Velice jasně vidím, že máte určité obavy, proč eh, byl tento orchestr vybrán v prvním kole Kreativní Evropy. Kreativní Evropa byla mladým programem, měla určité priority. Soustředila se třeba na to, aby vzniklo obecenstvo pro kulturní programy. Soustředila se také na mladé osoby. A když tedy v tom prvním kole v roce 2014 Orchestr mladých Evropské unie požádal eh, o finance, tak vlastně splnil všechny ty tehdejší podmínky. Také to bylo inovativní, těleso a tak dále. Nicméně povahou je to subjekt, který se nemůže každý rok úplně obnovit, obnovit své členy, takže vlastně už potom třeba nemůžeme očkrtnout to kritérium inovace. Je to organizace, která potřebuje finance každý rok, ale musí dlouho předem plánovat svou činnost. Takže je důležité, aby tam také měly určité kapacity, aby eh, si mohli připravit na konkurzy, aby se mohli připravit na umělecká turné. A to je dost těžké skloubit s těmi akčními mm, plány nebo s těmi kritériemi, které jsou teď v rámci té kreativní Evropy. Zároveň je to propojené s velice silnou organizací, která musí všechno připravovat. Musí se jednat o udržitelný subjekt. Mm, ta organizace se podílí na plánování a provádění všech těch připravovaných činností. Takže tam se nejedná o takové partnerství, jak, jakého jsme svědky třeba v jiných projektech. A my musíme při tom udělování financí eh, zjišťovat, zda ta všechna kritéria způsobilosti jsou přijata. Zároveň musím říci, že orchestr se snažil ze všech sil najít i jiné způsoby financování, aby nezávisel pouze na veřejném financování nebo financování ze strany členských států. Našli třeba různé soukromé um, mecenáše a sponzory. Hm, také získává určité finance prodejem vstupenek a to bych chtěla zdůraznit, že e, orchestr se stále více snaží diverzifikovat zdroje svých příjmů. Další věc. Dovolte mi ještě doplnit, že ten orchestr je jedinečným subjektem a to díky tomu, že nabírají hudebníky ze všech členských států. Samozřejmě, že v Evropě existuje celá řada jiných skvělých orchestrů, které také mohou eh, odvádět podobnou práci a, s, a to obdobné kvality. Ale zde jde o to, že tento orchestr Mladých Evropské unie systematicky eh, nabírá hudebníky se eh, všech členských států Evropské unie, dává jim příležitosti a to je, taková ta, to je takový ten specifický rys tohoto subjektu, díky němuž je tento orchestr jedinečný. Každý rok potřebuje roz, orchestr asi 600 tisíc eur. Chci říci, že v rámci kreativní Evropy je to částka, která odpovídá asi třem malým projektům, takže my bychom chtěli, abyste odsouhlasili tuto částku na rozpočet na rok 2018, 19 a 20 a chceme říct, že proporcionálně ta částka není nebo nezachází nad objem, který podle našeho názoru by nebyl na místě. Děkuji. Děkuji taky komisi za toto vysvětlení. Já vím, že včera na setkání stínových zpravodajů se objevila celá řada otázek právě také z hlediska Eh, právního charakteru a postupu. Eh, my se snažíme to nyní vyjasnit s našimi útvary. Chceme, aby to bylo z právního hlediska naprosto čisté, aby základ byl naprosto čistý, aby všichni věděli, co a jak eh, se má dělat. Je to poněkud složitý postup, protože je to opravdu jedinečný fenomén a já dokážu cháp, pochopit, že to může vést určitým eh, obavám z hlediska postupu, zvláště z hlediska obavy vytváření určitého precedencu. Ale zatím tedy jak eh, jsem uvedla, se snažíme vyjasnit tyto otázky z právního hlediska na úrovni sekretariátu a samozřejmě budeme předávat také informace s novým zpravodajům, tak abychom se dostali k zodpovědnému řešení. A nyní dávám ještě slovo paní zpravodajce na dvě minuty. Děkuji. Velké díky všem, eh, tedy oběma stínovým zpravodajům. Děkuji za jejich vstřícnou kritiku a za snahu dospět k vhodnému výsledku. Eh, zaznamenali jsme tyto návrhy a já se budu snažit opravdu je zakomponovat co nejlépe. Chceme zachránit tento orchestr co nejlepším způsobem. Je to také určitá lekce z hlediska budoucnosti, tak jak to již uvedli někteří kolegové. V roku 2013 eh, komise v rámci tohoto programu eh, Kreativní Evropa navrhla eh, ukončit fungování některých financovaných orgánů, jako byly například tzv. kulturní velvyslanci. Myslím si, že to nebyl dobrý nápad, nicméně jsme to vzali na vědomí a samozřejmě musíme se jaksi vyhnout tomu, abychom s vodou z vaničky také e, vyhodili dítě. Takže já zohledním vaše požadavky. Mohli jsme tedy konstatovat, že Evropská komise má vstřícný eh, vztah k našim návrhům. Ten rozpočet se nebude týkat jenom eh, kultury. Tento rozpočet bude moci využívat také oblasti médií a napříč jednotlivými obory. Zazněly tady některé obavy z hlediska rizika snižování v budoucnosti finančních prostředků z důvodu jaksi mm, podceněných odhadů. V každém případě eh, preparatory Action je něco jiného. Možná, že za tři roky by bychom zde mohli mít samostatnou rozpočtovou položku, ale to je něco jiného. Nyní je důležité, aby orchestr si zachoval eh, ten statut evropského eh, orchestru a Musíme také vyslat signál eh, na adresu těch zemí, které podporují tento orchestr, že jsme schopni najít řešení Itálie, Belgie a další, kteří nás v tomto smyslu podporují. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji eh, všem a přeji vám mnoho úspěchu, jak zpravodajce, tak stínovým zpravodajům a uvidíme, zda se nám podaří dodržet harmonogram. A nyní se dostáváme k bodu 6. Provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Jedná se vlastně o podporu zaměstnanosti v členských státech. Příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost. Jedná se o provádění iniciativy, takže zkoumáme konkrétně řečeno, jak tato iniciativa se prováděla ve skutečnosti a co je nutné změnit. Toto, toto provádění iniciativy se týká Youth Guarantee a zaměstnanosti mladých. Naší, naším zpravodajem je Mončil Nekov a lhuta pro pozměňovací návrhy je 25. října v 11 hodin. Doufejme, že do té doby bude opět fungovat náš systém. A opět, tady bych vás chtěla požádat, abyste již nyní připravovali tyto pozměňovací návrhy, abyste je mohli vložit do systému, jakmile bude fungovat. Předávám slovo panu Nekovovi, pět minut maximálně. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pokusím se představit eh, svou iniciativu. V, současné, v současnosti je to tak, že eh, v Evropské unii byla 24% nezaměstnanost mladých. Tehdy eh, začala fungovat iniciativa na podporu zaměstnanosti a mladých červnu 2017 je nezaměstnanost mladých 16,7 v Evropské unii, což tedy v porovnání s červnem 2016, když tam to bylo 18,8 tak to je lepší situace. Pak je zde také zpráva Evropského dvora, která říká, že je dost těžké eh, přesně indikovat výsledky protože mm, někdy chybí monitorující mechanismy, které by braly v úvahu úplně všechny e, osoby, které využívají různé ty e, programy, iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých. V souvislosti s touto zprávou bych vás chtěl informovat e, o tom, že jste také pět bodů zprávy, které připravilo pět um, výbor MPO. Za prvé snaha snížit nezaměstnanost mladých. V roce 2014 a 2015 Evropská komise zvýšila příslušné fondy na 30 což dalo dobrý eh, podnět, dobrý impuls těmto snahám. A zároveň zde tedy, to znamená, že ty dobré záměry byly podpořeny finančními prostředky. V této souvislosti mohu říci, že jsme mohli sklízet plody této, tohoto úsilí. Hm, tato politika by měla po, pokračovat i v roce 2020 s dalšími finančními zdroji. Za druhé chci říci, že je důležité oslovit všechny lidi v takzvané kategorii need, to znamená všichni, kdo nejsou zaměstnaní, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Je důležité soustředit se na dovednosti těchto osob a to nikoli pouze na osoby, které mají vysokou kvalifikaci, protože je důležité zaměřit se i na lidi, kteří mají nižší kvalifikaci. Dále je nutné zřídit jednotná kontaktní místa a poradenství pro mladé lidi, protože mladí mm, většinou nechodí na úřady práce, spíše eh, vyhledávají tato jednotná kontaktní místa. Dále je důležité zlepšit kvalitu nabídek k vzdělávání, dalšímu vzdělávání nebo i učňovské přípravy. Tam vlastně není, tam se hovoří o tom, že to musí být kvalitní přístup nebo kvalitní šance a nedo, úplně se nedokážeme shodnout, co konkrétně se tím myslí. Za páté, eh, chceme eh, také prodloužit věkové omezení žadatelů z 25 na 29 let. V této souvislosti bych rád řekl, že tato iniciativa pro Eh, podporu zaměstnanosti mladých a záruka pro mladé se zatím týká pouze lidí, kteří ještě nedosáhli věku 25 let. Já si myslím, že by bylo dobré prodloužit to až, na, až do 29 let, což lépe reflektuje stávající dnešní situaci. To je tedy pět takových nejdůležitějších bodů mého stanoviska. Závěrem bych ještě chtěla říci, že se těším na další doporučení a komentáře kolegů a dalších stínových zpravodajů, které mi pomohou zlepšit eh, celkový konečný text. Děkuji. Eh, o se conduc pentru câteva minute eu ședința. Eh, takže na pár chvil budu moderovat tuto diskusi. Děkuji zpravodaji. A nyní dávám slovo paní Šojdrové. Je tady v sále? Není. Domnul Krasnoderský. Pan Krasnoderský. E, mm. A bez Děkuji bardzo. A děkuji vám. My chceme podpořit tuto myšlenku která se týká věkového limitu. Ta původní hranice je možná příliš nízká a je neodpovídá realitě. No. Jsme tedy rádi, že se této iniciativy zvyšuje rozpočet, což není eh, obvyklé. A také nám připadá správné, že se to soustředí na ty nejobtížnější případy. To znamená, že je třeba eh, vnést nová kritéria. Nová kritéria, aby bylo možné se soustředit eh, na eh, osoby, které nedochází do agentur pro zaměstnanost na pracovní úřady a podobně. To nám připadá důležité. A další důležitým aspektem je eh, monitorování. Není eh, obtížné představit si, že by tady byl fond pro tento program, ale těžké eh, naopak je, aby se financoval užitečný program a aby se přesným způsobem změřila účinnost tohoto programu jak, do jaké míry je opravdu užitečný. A také chci zdůraznit, že si musíme uvědomit, že tento program musí jít ruku v ruce s reformami a se strukturálními změnami, protože bez toho se problém nebude moci vyřešit. Jinými slovy, vždy je třeba vnímat tento aspekt Eh, jako eh, v širším aspektu. A tady Evropská unie čelí nerovnováze. Všechny akce, které se provádějí v jiných oblastech, by měly být uspůsobeny tak, aby byly propojeny. Například výbor pro zaměstnanost schválil nebo hlasoval o směrnici o vysílání pracovníků. Úroveň sociální ochrany, sociálního zabezpečení samozřejmě musí být vyšší, to je nepochybné. Chceme, aby to byla kvalitní pracovní místa, ale nesmíme také zapomínat na ekonomické aspekty. A já se obývá, obávám, že řešení, která byla schválena ve výboru pro zaměstnanost, eh, mají riziko, že se v některých regionech EU eh, e ještě zvýší nezaměstnanost mladých. Ehm, místo toho, aby se snižovala. Takže eh, to vlastně celý program bude jakoby maličká náplast na velkou ránu, eh, nemající vůbec eh, nic společného s tím, jak veliká ta rána je. Takže naše frakce bude podporovat zpravodaje v jeho úsilí. Děkuji, pane Krasnodarsky. Ostatní stínoví zpravodajové tady nejsou. Paní Bilde, chcete se k tomu vyjádřit? Pobyt. Prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, já samozřejmě souhlasím s tím, že jsme rádi, že se snižuje nezaměstnanost, ale bylo by chybné to spojovat s touto iniciativou. Samozřejmě, že to je mediální gesto. Eh, trošku pomalej, paní. Jde o to, aby se ukázalo, že Evropská unie je na výši této výzvy. Já nechci říci, že bych považovala iniciativu za neužitečnou, ale když se podíváme na evropské účty, tak vidíme, že není efektivní. Sice je krásné, že se to eh, aplikuje na 29 let eh, a že to bude fungovat až do roku 2020. Ta částka zůstává stejná. A co se týče toho jednotného místa, pokud tu situaci vyjasní, tak eh, může také ovšem eh, vyžadovat eh, poněkud osobnější provázení. Musí to být tedy zaměřeno. Je tady nebezpečí, že to bude jenom krásný obal s prázdným obsahem, pokud to nebude provázeno dostatečnou informací. Navíc aby tato centralizace byla efektivní, tak je nutné se zaměřit na lidi tam, kde jsou a ne jim navrhovat nebo nabízet eh, tento druh platformy. Děkuji. Děkuji. Další řečníci, prosím, eh, maximálně dvě minuty, pan Stojevský. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já mám dvě připomínky a obě jsou kritické. Ta první se týká věku. Pro mě mladí dnes mohou mít také 40 let a já jsem proti myšlence, že by se měli chránit zvláštním specifickým způsobem, že by měli požívat této ochrany. Já si myslím, že pokud prodloužíme mm, tu platnost a nenavýšíme částky, tak oslabíme tento program. A pokud chceme do toho zahrnout více lidí, tak musíme zvýšit prostředky. Jinak oslabíme jeho dopad. Jsem pro program a pro podněty, které by eh, stimulovaly mladé lidi, aby studovali nebo aby pracovali a aby neměli opačný dopad. Já mám dojem, že v současnosti máme velkou skupinu studentů, kteří místo toho, aby se zaměřovali na vyšší dovednosti eh, v krátké době, dávají přednost tomu, že budou získávat tyto znalosti v té co nejdelší možné době. Sdílím stanovisko ohledně omezené účinnosti tohoto programu, ale v žádném případě bych eh, nechtěl být pouze kritický z hlediska tohoto programu. Tento program se musí postupně měnit, musí to být postupné a ne mm, e, změna ze dne na den. Jedině tak můžeme změnit situaci z hlediska trhu práce. Další řečník. Děkuji e, zpravodaji. Je to velmi důležité téma. Když se říká, že tento program nemá příliš velký smysl, tak si musíme uvědomit, že, že když jsme eh, poprvé hovořili o této politice z hlediska vzdělávání a zaměřování všech těchto útvarů, které se tím zabývají, a tak eh, jsme se snažili, aby členské státy se zaměřily na tuto populaci mladých lidí. Eh, do roku, eh, pokud jsme to měli pouze pro mladé do 25, bylo to eh, příliš málo. Musíme navýšit tyto prostředky, tedy zvláště sociální fond, v rámci nového víceletého finančního rámce. A musíme mít měřitelné cíle. V mé zemi 34 mladých Eh, kteří byli zapojeni do tohoto postupu, eh, docházeli najít práci dokonce v šesti týdnech. V každém případě ta mm, výchovná část musí být součástí této politiky i nadále. Děkuji. A komise, chcete se vyjádřit? Prosím, dvě minuty. Thank you very much. Uh, Děkuji za slovo. Já jsem z Generálního ředitelství pro zaměstnanost a chtěla bych eh, možná jenom vysvětlit eh, něco, co se týče toho věkového, maximálního věku. V současnosti je to tak, že iniciativa podporu zaměstnanosti mladých se primárně orientuje na mladé do 29 let. Takže je to ve většině členských států, takže chci říct, že v současnosti nejsou žádné překážky, proč, eh, které by bránily podpoře lidí Eh, až do 29 let. Zároveň chci říci, že komise do velké míry sdílí názory, které jste zazněli, to znamená je důležitost kvality a také opatření, těch následných opatření. To je rovněž důležité i pro další, budou, další budoucí financování těchto politických koncepcí i v, rám, v rámci dalšího budoucího víceletého finančního rámce. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Ano, mnohokrát děkuji. A na závěr, eh, pan Nekov, dvě minuty maximálně. Eh, děkuji. Eh, děkuji také stínovým zpravodajům. Eh, nyní budu tedy čekat na vaše pozměňovací návrhy, které mi budou předány. A v každém případě se budeme snažit využít všech možností, které tady existují. Především nám jde o kvalitu a rozvinutí potenciálu této iniciativy na podporu mladých lidí. Děkuji také Silvi za to, co dnes uvedla. Ohledně toho, že je nutné rozšiřovat tyto možnosti vzdělávání. A musíme samozřejmě zajistit to, aby tito lidé nakonec získali své místo na trhu práce. A na závěr bych chtěl říci, že musíme mít možnost vypracovat eh, jaksi koncizní dokument. Já jsem navrhnul eh, pět bodů, měl by to být stručný dokument. V každém případě děkuji za všechno pozitivní, co jste řekli ohledně eh, tohoto materiálu. Samozřejmě, že jsou zde e, problémy ohledně zprávy účetního dvora. E, musíme se snažit o kvalitní výsledky a potřebujeme také monitorování, tak aby bylo možné sledovat tyto absolventy i později. Děkuji, srdečné díky. Máme tady lhutu na předání pozměňovacích návrhů, to už jsme tedy uvedli. Je to 25. října v 11 hodin za předpokladu, že výpočetní technika bude fungovat. Děkuji panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům, kteří budou nadále spolupracovat. A nyní se dostáváme k bodu 7. Tady se jedná o e, stanovisko k legislativní zprávě, která se týká přeshraničních restitučních nároků na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek. Jak víte, náš výbor tady spolupracuje úzce s jury. Myslím si, že je to velmi eh, důležitá záležitost z hlediska těchto restitučních nároků na předměty z konfliktních oblastí Eh, hlavní těžisko eh, je řešení eh, občanskoprávních problémů. Jde především o právní potíže z hlediska předávání těchto předmětů a jde o to, aby se stanovila určitá doporučení, tak aby bylo možné řešit tuto problematiku. E, tady samozřejmě veškeré rešerše v původních zemích jsou velmi důležité. E, my tady používáme e, článek 54 ohledně výlučné kompetence. Za nás se tím zabývá pan Šuntis. Já mu nyní předám slovo, aby nás seznámil s tím, jaká doporučení předkládá. Dále dáme slovo také komisi. Chtěla bych se také omluvit před panem Šuntisem. Ten výpadek výpočetního systému vedl k tomu, že jsme měli také obrovské problémy s obsazením tlumočnických kabin. Takže pan Šunty sice může hovořit v řečtině, ale všecko, co my budeme říkat, tak on může poslouchat v angličtině. My jsme se v poslední minutě ještě snažili obsadit jinak kabiny, ale nepodařilo se nám to, takže vám děkuji. Děkuji za vaši ochotu eh, naslouchat eh, připomínkám kolegů eh, pouze v angličtině. Takže pane Šuntis, máte slovo na pět minut nyní. Děkuji vám, paní předsedkyně i přes eh, tyto obtíže, o kterých jste právě hovořila, i přes ten problém se zajištěním tlumočení. Myslím, že s trochou dobré vůle a díky diskusi, kterou jsme vedli, můžeme dobře komunikovat. Jde o velice důležité stanovisko, jak to již zdůraznila naše předsedkyně. Ehm, umělecká díla eh, jsou součástí ehm, kulturní identity daného regionu, daného národu, daného společenství lidí, eh, dané společnosti, dané kultury. A to je důvod, proč Předsedkyně prosí o zpomalení řečníka. Ano, já tedy říkám, že z tohoto důvodu v dnešní době eh, většina mezinárodních eh, instancí připisují velkou důležitost kulturnímu dědictví, které je třeba chránit, které je třeba zachovat. Jak dokázala historie, ozbrojené konflikty a války představují velkou hrozbu, jednu z největších hrozeb, která se vznáší nad kulturním dědictvím. My jsme již konstatovali, že umělecká díla, díla ze starověku, eh, byla často ničena vítěznými zahraničními vojsky. Eh, často taková díla představovala válečnou trofej pro vítěznou armádu, jakési symbolické gesto, které ukazovalo, že oni zvítězili a že oni pokořili eh, své protivníky. Velice často je to také spojeno s tím bezprecedentním eh, jevem, kdy se umělecká díla kradou, ničí, drancují, dochází k nelegálnímu obchodování eh, s takovými eh, uměleckými díly ze starověku a jinými díly. Již z době nacismu docházelo k takovému scizování děl a od té eh, doby eh, co v roce 1914 mm, došlo eh, k obsazení území Řecka, docházelo k takovým velkým drancováním po celou řadu století Eh, nejde pouze o období druhé světové války, ale po celou dobu století docházelo k nelegálnímu eh, obchodování. Tisíce a tisíce kulturních eh, děl bylo vyvezeno z Řecka a mnoha z nich se dnes nacházejí ve velkých muzeích evropských, ale nejen evropských měst díla z Akropole, eh, Venuše z Milosu a další taková díla se nacházejí v zahraničí. Já jsem velmi rád, že výbor Jury se pouští do tohoto tématu, které je z právního hlediska tak velmi eh, důležité. A tady výbor pro kulturu se eh, zabývá vypracováním stanoviska. V tomto textu se zabývám otázkou restituce, která by se opírala o e, zjištění původu takovýchto mm, uměleckých děl. Na úvod chci tedy říci, že je třeba systematičtěji a aktivněji ověřovat původ uměleckých děl, aby vše bylo transparentní, aby trh s uměleckými díly byl transparentní, abych se zabránilo vzcizování uměleckých děl. A také bych se chtěl odkázat na eh, princip, který vyplývá eh, z úmluvy UNIDRUA z roku 1995, který se týká vyvážených eh, či scizovaných děl, aby situace nebyla tak výhodná, jako byla v, minule, v minulosti pro obchodování s ukradenými díly. Je tady třeba reagovat eh, i na žádosti o restituci. Stanovisko také žádá, aby se vytvořila databáze, centrální databáze všech informací, které jsou k dispozici. A které byly získány prostřednictvím různých šetření o původu děl. Stanovisko chce upozornit na scizování uměleckých děl, ke kterému došlo během druhé světové války, kdy eh, existuje velké množství žádostí o navrácení těchto děl. Existuje už řada údajů a na základě právě takové databáze by bylo možné vytvořit systém eh, společné katalogizace vytvořit eh, registr transakcí, kde by byly obsaženy informace o historii eh, příslušného díla a o předchozích vlastnictvích. Chceme, aby byly schváleny guidelines, které jdou tímto směrem z pera Evropské komise aby bylo pak nutné respektovat takováto pravidla. Na závěr žádáme, aby existoval mechanismus, který umožní eh, vystopovat původ uměleckých děl a aby bylo možné ozdravit trh s uměleckými díly a zabránit tomu, že se usnadní obchodování s takovými stezenými díly. Děkuji. Děkuji. Pane Čundis. A nyní budou hovořit eh, stínoví zpravodajové. Silvia Costa bude zastupovat eh, kolegu Drajuci. Já zde nahrazuju kolegu Dragiči. Takže já vlastně řeknu to, co mi poslal za podklad. Jde o to, že umělecké dílo a další kulturní statky mají jedinečný statut a e, jsou v mnoha případech, mají nevyčíslitelnou hodnotu, jsou nenahraditelné a jsou velice důležité jak pro historii, kulturní dědictví i identitu společnost, e, komunit, e, skupina individu, jednotlivců. Bohužel dochází k drancování během různých ozbrojených konfliktů a válek a představuje to velkou hrozbu, proto je důležité, abychom hovořili i zde v Evropě o této věci souhlasím se zpravodajem, že je důležité větší koordinace a harmonizace potřebujeme určitou legislativní, určitý legislativní nástroj. Musí jsme se také uvědomit, že každý členský stát má jiný právní systém. Je důležité, aby se v tom ty systémy zblížily, protože jinak to bude představovat velký problém, tyto rozdíly. Je nutné vytvořit určitý přeshraniční eh, koherentní přístup, který umožní eh, ty stávající problémy překonat a zaručit eh, navrácení těm vlastníkům. Také se hovoří o nutnosti společného výzkumu eh, původu a také zřízení různých nových databází, centrální databáze, aby bylo jednodušší identifikovat eh, ukradená umělecká díla a ulehčit jejich návrat eh, legitimním vlastníkům. Myslím si, že pan Draghi se také ještě těší na produktivní spolupráci s panem zpravodajem Chontesem. Děkuji. Děkuji. A kolega Venta tady zastupuje pana Veca, Fica. Santiago Fica will present his remarks related to this opinion. No, děkuji. Já to také podělím o pár komentářů. Za prvé, pokud máme zaručit možnost eh, přeshraničního návratu uměleckých eh, eh, uměleckých děl, která byla ukradena, tak je důležité mít zde tento výzkum provenience. Dnes musíme zároveň i bojovat s tím, že se nebude nezákonně obchodovat s tímto zbožím. Musíme také vytvořit transparentnější obchod s uměním, Již bylo předloženo několik iniciativ v různých zemích Evropské unie, aby se zlepšila možnost výzkumu provenience třeba Francie, Nizozemsko nebo Německo. To jsou takové dobré příklady. Za čtvrté, Evropská unie by měla podporovat eh, osvědčené postupy a podpořit dialog eh, mezi všemi aktéry v těchto řetězcích, aby se nalezla nejlepší řešení, aby se také sdílela už existující mm, způsoby mm, dobré praxe. Dále zpravodaj se domnívá, že se musí více klást důraz na výzkum provenience, v čemž hrají hlavní roli muzea a Evropská unie by pak měla ekonomicky nebo finančně podpořit tyto činnosti. Poslední bod. Musíme se ze všech sil snažit vystříhat situace, v níž eh, se peníze plynoucí z těchto uměleckých předmětů stávají zdrojem financování ozbrojených konfliktů nebo válek. Děkuji. Děkuji. Paní Bilde, dvě minuty. Já se pokusím hovořit pomaleji a omlouvám se tlumočníkům. Vždycky jsem trochu rychlejší. Souhlasím s návrhy zpravodaje. Je moudré přijmout opatření tak, aby se odrazovalo od obchodování s těmito předměty, které byly pořízeny v těchto podmínkách. Neměli bychom se uspokojit jenom tím, abychom napravovali stav věcí z hlediska minulosti, ale toto opatření musí odrazovat také v budoucnosti z hlediska drancování a krádeží, protože víme, že eh, by bylo vhodné, aby obchodování s těmito předměty bylo čím dál obtížnější. Snažme se nastolit opět hranice tak aby to mohlo efektivně fungovat. Tím jsem skončila. Děkuji mnohokrát. Komise? Pane Stojevský, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jen velice stručně. Já jsem pro tuto iniciativu. Ano, Umělecká díla, kulturní statky musí být navraceny svým majitelům. To vyžaduje, aby se vyřešila řada problémů. Je třeba mít skutečný registr kulturních statků, která, které byly ukradeny či zcizeny. Například Polsko má 80 tisíc ehm, předmětů, které byly zcizeny. Například, když se takové předměty objeví na trhu eh, uměleckých děl, okamžitě reagujeme. Ale jaké jsou problémy, na které se naráží? Především je třeba přinést eh, důkazy, a to je někdy obtížné. A někdy je třeba restaurovat dílo, to stojí peníze, často je to velmi finančně náročné. A pak je i taková restituce eh, dost eh, obtížná. Jsou tady určitá omezení účinnosti eh, tohoto textu, protože velice často konflikty trvají dlouho. Velice často probíhají mm, i ve velmi vzdálených oblastech. A když se omezí akční pole, pak se i snižuje účinnost takového opatření. Mám na mysli Brexit. Všichni víme, nebo alespoň já tedy myslím, že Řecko bude mít velké problémy s tím, aby mohlo žádat o navrácení eh, svých děl z eh, Velké Británie. Podobně to platí pro eh, africké země. Brexit je blíží, reagujme. Děkuji, pan Jakono. Această problemă este extrem de gravă. Děkuji vám. Je to velice závažný problém. A já se obávám, že iniciativa a tento návrh eh, bude jen jako eh, aspirín podávaný na velice závažnou chorobu. Eh, války, ozbrojené konflikty. Ano, samozřejmě máme tady na mysli druhou světovou válkou, druhou světovou válku. Ale myslím, že bude také obtížné žádat o to, co zabavila, Sově, zabavil Sovětský svaz během této války. Jak země, velké země, ve svých eh, výstavních prostorách vystavují předměty, které byly ukradeny, jinak to nelze říci, ukradeny v jiných členských státech během druhé světové války. Eh, to je velmi zlá věc, já ji nechápu. A také nechápu, proč státy, ze kterých byly ukradeny tyto předměty, eh, se neobrací na soudy. Existuje celá řada mezinárodních soudů, před, u kterých je možné žádat eh, nápravu věci. Takže to je, tady navrhujeme pouze aspirín. Vielen herzlichen Dank. Děkuji srdečně. Chce někdo z komise se k tomu vyhatřit? Prosím, dvě minuty. <clears throat> Hello, my name is Anna Kenčorek. Dobrý den, já se jmenuji Anna Kenčorek, zastupuji generální ředitelství pro vzdělávání a školství. Nebudu se vyjadřovat eh, k té samotné iniciativě, ale chtěla bych eh, se vyjádřit k několika bodům, které zazněly v diskusi, o kterých hovořili členové tohoto výboru. Za prvé, chci říci, že komise je aktivní v této věci už po delší dobu. Takže co se týče digitalizace nebo té, té databá, eh, databáze tohoto trhu, máme určitý projekt společně s UNESCO, který začne být prováděný od příštího roku. Bude to během Evropského roku kulturního dědictví. A tento projekt bude školit zástupce uměleckého trhu ze všech členských států. Cílem je zlepšit eh, standardy náležité péče také zlepšit informovanost těchto e, lidí e, o tom, jak provádět e, řádný výzkum původu uměleckých děl. Také je zde i snaha rozšířit tato školení třeba i na zástupce policie, soudy nebo mm, státní zástupce. Pak zda je zapotřebí koordiny, koordinovanější legislativa, která by eh, zlepšila problém s těmi rozdílnými právními systémy v jednotlivých členských státech. Abych vás ráda odkázala na návrh nařízení o dovozu kulturních uměleckých předmětů, které zcela jistě obsahuje právě ustanovení, které do určité míry jde tímto směrem. Návrh dále hovoří i o sankcích. O, to bylo také zmíněno. Mají to být odrazující, mají tam být také různá odrazující opatření a my doufáme, že to právě, že to nařízení přes i odrazující opatření. Dále, co se týče vyměňování osvědčených postupů v oblasti zkoumání původu, některé členské státy v tom mají více zkušeností a jiné méně. A výměna informací o uměleckých předmětech ta vlastně spadá, nebo tato výměna už existuje v rámci generálního ředitelství pro cla a daně, takže mm, bychom rádi také, nebo do konce roku 2018 už by to město mělo fungovat. Co se týče muzeí a sbírek, dovolte mi upozornit vás na výsledky skupiny OMC, která se věnovala mobility sbírek. Ta pochází, pokud vím, z roku 2012. Z toho období také vychází zpráva a pokyny pro muzea, jak co do největší míry zabránit tomu, že do těch sbírek se budou dostávat díla, která mají jakýsi nekalý původ. Děkuji. Děkuji a nyní dávám opětovně slovo panu Šuntisovi, ne více než dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, děkuji všem, kteří eh, se zúčastnili této diskuse, vystoupili se svými stanovisky. Pochopil jsem, že stínoví zpravodajové souhlasí s těmi hlavními eh, rysy mojeho stanoviska, takže nyní nemám nějaké zvláštní připomínky k tomu. Možná ještě eh, jednu věc bych uvedl a sice, Týká se to ochrany kulturního dědictví. Tato ochrana se týká toho, co je hlavním zaměřením našeho výboru. Týká se to lidstva jako takového, týká se to Evropy hodnot. A Evropa hodnot má za povinnost ochraňovat a udržovat toto kulturní dědictví. A jde o to, abychom mohli sledovat vývoj eh, našich kultur, vývoj civilizace. Takže se to dotýká přímo poslání nebo práce našeho výboru. A my se tedy snažíme hmm, zjišťovat, jakým způsobem by bylo možné lépe spravovat část tohoto kulturního dědictví. To znamená tu část, která může být chápána jako tržní eh, předmět. To znamená, týká se to zvláště výtvarného umění, ať už jsou to kresby, sochy nebo další předměty. Ale je tady také nehmotné kulturní dědictví, které bychom měli také eh, chránit. A i zde se jedná o evropské hodnoty. Pokusíme se tedy obhajovat toto kulturní dědictví v rámci této iniciativy, ale nesmíme zapomínat na to, že bychom měli i nadále pracovat i v jiných oblastech eh, kulturního dědictví. A na závěr bych řekl, a také o tom hovořili vystupující před chvílí, řekl bych, že zde je žádost Řecka, která byla eh, předložena ohledně restitučních nároků. Eh, tato žádost byla původně odmítnuta, protože bylo řečeno, že se e, tyto předměty nemohou uchovávat za správných podmínek v Aténách. Tento argument už neplatí, ale je pravda, že budeme mít možná i další potíže v této záležitosti v souvislosti s komplikací, kterou představuje Brexit. A tím uzavírám tuto odbočku. Doufám, že i tento problém bude vyřešen ve prospěch ochrany kulturního dědictví a nikoli eh, v rámci logiky eh, kupčení. Děkuji, srdečné díky za tuto důležitou diskusi a důležitou iniciativu. A jak bych vás chtěla ještě informovat, že zde se jedná o legislativní návrh podle článku 46 našeho jednacího řádu. To znamená, my budeme žádat komisi, aby předložila návrhy. A já bych vás naléhavě mm, požádala, abyste toto náležitě zohlednili ve vašich pozměňovacích návrzích, které musíte předložit do 25. října do 5 hodin odpoledne za předpokladu, že naše systémy budou fungovat. A i zde opakuji, bylo by dobré připravit vaše pozměňovací návrhy a hned je vložit do tohoto systému, pokud bude fungovat, pokud se zase tento systém hned nerozpadne. Takže lhůta je 25. října, 17 hodin. Srdečně děkuji za tuto důležitou diskusi a přeji mnoho úspěchu panu zpravodaji a stínovým zpravodajům. A tím se dostáváme na závěr Eh, veřejného zasedání. Eh, nyní bych požádala všechny ty, kteří nejsou poslanci, nepatří tedy do parlamentu, to znamená hosté, aby opustili eh, náš sál, protože nadále budeme jednat v rámci režimu in camera. Bude to neveřejné jednání.